Okay, colleagues, um, we're going to get started. Vážení kolegové, když dovolíte, začneme s částí 3 našeho dnešního zasedání role parlamentního dohledu nad spravodajskými službami na národní úrovni v době hromadného sledování. A s velkou radostí vám oznamuji, že začneme projevem pana Jena Camerona, eh, člena eh, Evropské komise pro demokracii a právo, takzvané Benátské komise Rady Evropy. Samozřejmě tu velmi, vši, velmi dobře všichni známe. Pan Cameron je zároveň profesorem mezinárodního práva eh, na Upsalské univerzitě. A text té jeho přednášky nám bude dán k dispozici. Pane Camerone, máte slovo. Děkuji vám za pozvání, pane předsedo. Řečník bez mikrofonu. Řeknu vám pár slov o zprávě Benátské komise z roku 2007 k demokratickému eh, dohledu nad spravodajskými eh, službami, kterou momentálně aktualizujeme. Já jsem na to zpravodajem a očekává se, že eh, tato revize bude prodiskutována a snad i přijata plénem Benátské komise v březnu 2014. Členství v Benátské komisi jak asi víte, je určeno hlavně pro nezávislé odborníky, kteří mají více než 25 let zkušeností eh, s ústavním právem a mezinárodními záležitostmi a velmi dobře vědí, co v ústavním kontextu funguje. Mají eh, mnoho zkušeností s posilováním právní a politické odpovědnosti a jejich mechanismů. Velmi stručně bych také rád pohovořil o konkrétních problémech dohledu nad strategickým spravodajstvím. Ta 60-stránková zpráva z roku 2007 od Benátské komise diskutuje modely a způsoby zodpovědnosti a chce identifikovat silné a slabé stránky těchto jednotlivých metod. Byla to zpráva velmi vlivná měla velký vliv na následné zprávy, které vydal zvláštní zpravodaj OSN eh, Martin Shainan, má na starosti lidská práva a terorismus, a i pro následné zprávy Evropského parlamentu v roce 2011. Zpráva z roku 2007 se konkrétně nezabývá strategickým dohledem, ale eh, ta její aktualizace se touto otázkou již zabývat bude tedy co do vlivu na vnitřní bezpečnost. Na začátek eh, se podívejme na to, co je zde za problém. Ten problém velice jednoduše můžeme pojmenovat takto. Eh, zranitelnost demokratické společnosti společně s eh, poměrně nestálou podobou hrozeb, které jí čelí, znamená, že dohled a spravodajství potřebujeme u všeho, co může představovat potenciální nebezpečí. Takže pokud e, nemáme nějaké externí limity na e, získávání spravodajských informací a pokud se ty limity neustále neupravují, je přirozenou tendenci jakékoliv rozvědky nebo podobné agentury sbírat až příliš dat. A to velmi hezky vidíme na tom e, současném případu interní limity nemohou stačit a nestačí, protože ačkoliv třeba zaměstnanci rozvědek by si měli stanovovat vlastní limity na sběr dat, alespoň tady v demokratických státech, není to jejich primárním úkolem. Nemají na starosti přemýšlet o škodách, které mohou napáchat na demokratické společnosti tím, že budou sbírat příliš mnoho údajů. Měl bych poznamenat, že ta obvinění, která jsou momentálně šetřena, se hlavně týkají Spojených států a Spojeného království, což jsou obě demokratické země. A ve finále tím pádem můžeme říci, že jsou to právě demokraticky zvolení politici, kteří zadávají úkoly těmto agenturám a kteří tím pádem nesou odpovědnost za jejich činnost. Jak víte, Eh, fyzická a administrativní kapacita do nedávné minulosti stanovovala jasné hranice toho, co lze za informace sbírat a jak moc lze interferovat v právech jednotlivců. Ovšem díky velkému technologickému pokroku v oblasti sběru, retence, zpracování a analýzy dat a vůbec v oblasti sledování tuto kapacitu výrazně navýšili. Opět eh, to velmi dobře vidíme na stávající situaci. A samozřejmě není to pouze otázka sběru zpravodajských dat. E, ty e, údaje se sbírají, aby byly využity celou řadou způsobů. Ať už v trestních řízeních, nebo v cílených sankcích a jejich zefektivnění, nebo co do bezpečnostního screeningu, bezpečnostních prověrek, v otázkách udílení e, občanství nebo deportací, a co je asi nejkontroverznější, i v, ve vnějších otázkách například tedy různé eh, zacilování dron a jiné. Jednoduše řečeno, Benátská komise určuje čtyři formy zodpovědnosti státu, kromě tedy té úrovně byrokratické. A ty čtyři jsou parlamentní odpovědnost, justiční odpovědnost, eh, odpovědnost vůči nezávislým expertním institucím a eh, korekční mechanismy. A ty dvě poslední položky jsou mechanismy, které jsou jakýmsi způsobem doplňkové nebo náhradové pro ty první dva eh, body, které eh, se na spravodajské služby příliš dobře nedají uvstáhnout. A proč ne? Protože podstata eh, tajných služeb je taková, jaká je. Je to v podstatě do značné míry hodnocení rizik. Dokud a pokud se tyto zodpovědnostní mechanismy nepodílí na nějakém smysluplném druhém názoru na, na eh, takovýchto analýzách, nejsou efektivní. V nejhorším případě můžeme skutečně mít mechanismy, které vůbec nefungují jako bezpečnostní pojistky, ale v podstatě představují jenom takovou ideologickou dýmovnici, eh, která jenom mlží. Ačkoliv externí kontrola je důležitá, jejich hlavní funkce je zdvojení nebo posílení interních kontrolních mechanismů. Jde právě o závazky a snahu zaměstnanců tajných služeb, aby byla chráněna lidská práva, demokracie a právní stát. Benátská komise k tomuto nezaujímá jasné stanovisko, zda máme mít tedy parlamentní dohled nebo expertní dohled. E, různé země mají různé systémy na základě své ústavní struktury. E, ta zpráva Evropského parlamentu obecně říká, že vhodné jsou oba dva typy těchto kontrol. Ovšem rovněž e, uvádí, že existují různé hybridní formy této kontroly, jako je to například ve Švédsku nebo v Norsku. Co se týče strategického dohledu konkrétně, můžeme si říci, že čistě parlamentní systémy nefungují. Je potřeba poznamenat, že Eh, judikatura Evropského soudu pro lidská práva vyžaduje nezávislou kontrolu, a to jak na úrovni autorizace, tak na úrovni follow-upu, tedy na úrovni následných akcí. Zkušenosti z USA a uznaná neadekvátnost e, e, soudu FISA ukazuje, že nezávislá autorizace a přitom tedy soudní dvůr FISA je nezávislý, sama o sobě nestačí. Je potřeba mít i následný systém pro dodatečné aktivity. A takovýto následný systém znamená v podstatě permanentní expertní dohled ze strany nějaké eh, instituce, která má pravomoci případné porušení i šetřit. Musím eh, zohlednit, že se zde dnes diskutovala i tato zpráva. S některými jejími závěry souhlasím, ovšem myslím si, že skutečně není na místě združovat a slučovat národní mechanismy dohledu, jak to činí tato zpráva. Eh, ten britský systém je hodně fragmentovaný, ale není adekvátním systémem dohledu, pokud jde o strategický dohled zatímco eh, německé a švédské systémy vůbec nejsou špatné. To neznamená, že je nelze zlepšit, ale nejsou špatné. Jsou relativně silné, statutární, poskytují dobré kontroly v tom smyslu, co ty eh, tajné služby smějí nebo nesmějí. Ehm, jejich osazení je poměrně malé v porovnání s Británií a Amerikou a jejich dohled je daleko účinnější. Na závěr bych rád zmínil tři hlavní problémy, které se týkají strategického dohledu. Za prvé eh, se to tedy týká dohledu. Eh, ty problémy zde jsou, ale máme zde i řešení, která se můžeme, si můžeme vypůjčit z celé řady zemí, které mají dobré zkušenosti přímo v terénu. Eh, za prvé je zde tady ten velmi negativní efekt, eh, jaký masový dohled má na společnost. Do toho nechci zacházet, ale jasné řešení tohoto je omezit eh, kritéria pro sběr dat a to do maximální možné míry. Takže konkrétně řeknete, co přesně za údaje se sbírá a co už sbírat nelze. A v německé i švédské legislativě na toto vidíme velmi dobré příklady, je to velmi užitečná legislativa. E, druhé omezení, které zde máme, je takzvaný čistý limit kapacitní. E, zkrátka v jakoukoliv dobu máme objem dat, maximální objem dat, který můžeme sebrat. A opět i zde je velmi dobrý německý příklad, kdy se omezuje kapacita na 20% v jakoukoliv dobu. A za třetí, můžete eh, zakazovat hromadné transfery do eh, dávkové transfery do jiných států, což je problematické, pokud jsou státy vznik, zvyklé spolupracovat v týmu, což tedy Británie a Amerika evidentně jsou. Za čtvrté, můžete zakázat sběr Ehm, strategické, strategických údajů pro obchodní účely a zakážete obchodním ministerstvu obchodu, aby úkolovalo rozvědky v tomto smyslu. To řečeno, jsou alespoň tři oblasti aktivity biznisu, kde je strategický dohled velice užitečný a řekl bych, že je i legitimní co do monitoringu. První, eh, ta, první to téma se týká zbraní hromadného ničení a jejich proliferace, to znamená export různých komponent a tak podobně. Pokud máte export, exportní ekonomiku, jako například Německo, musíte si dávat pozor, kam se tyto komponenty přesně vyváží. Druhá taková oblast je praní špinavých peněz. A třetí oblast je Eh, obcházení sankcí Evropské unie a OSN. To jsou všechno oblasti, kde strategický dohled, tedy sledování vzorců komunikace, je užitečný. Za druhé, tedy ten druhý hlavní problém, eh, který opět má řešení, je riziko chybovosti, které narůstá, pokud začnete míchat soukromé a veřejné databáze. Evropský parlament se tímto tématem zabýval již v minulosti, co se týkalo jmeného seznamu cestujících a je to poměrně známý problém takzvaného datového miningu. Zde potřebujeme velmi důraznou kontrolu kvality při otevírání jednotlivých složek, můžete dovolit jejich otevírání, ale musíte zavést vyšší Prahy, než k tomu dospějete. Je potřeba řádně označovat data, aby bylo jasné, co pochází ze strategického dohledu, aby byla umožněna řádná dohledatelnost a sledovatelnost dat. A e, dohledovému orgánu musíte také poskytnout konkrétní funkci v tom smyslu, že se musí mít možnost zabývat osobními údaji bez toho rozdílu v národnosti. A za třetí a nakonec, zde máme potenciál toho, že strategický dohled může být využit k obcházení striktnějších národních kontrol eh, činnosti, činnosti výzvedných služeb pro účely trestního stíhání. Eh, víme, že domácí komunikace lze velmi snadno směrovat i mezinárodně a velká míra komunikace je tím pádem vlastně mezinárodní komunikací. Kromě toho je zde i potenciál pro meziagenturní spolupráci. I, zde se, I dnes se tady objevují různá obvinění, nevím, do jaké míry jsou pravdivá, ale například eh, se říká, že jednotlivé rozvědky eh, jménem toho druhého vždy špehují občany toho druhého. Eh, samozřejmě s tímto se můžete vypořádat tím, že to zakážete. Zakážete jednotlivým agenturám žádat jiné o něco, co sami nemohou. Ovšem nesmíte a neměli byste zakazovat eh, pasivní příjem informací z jiných, z jiných rozvědek, z jiných tajných služeb. A to už není tak jednoduché, protože je to poměrně nejasná hranice. Ovšem bylo by, myslím, nerozumné zakázovat příjem informací z jiných tajných služeb. Konec konců to je hlavní účel strategického dohledu, strategického sledování, abyste zjistili, že se něco děje, co se dít nemá, abyste. Eh, zkrátka měli informace o tom, že byste se asi měli zabývat něčím nebo o ním bez ohledu na to, že ty informace pocházejí z jiné země. A pak můžete naladit svůj interní sektor, aby eh, ten daný případ prošetřil. Tento problém lze částečně vyřešit. Eh, interní tajné služby jsou často velmi žárlivé co do vlastních kompetencí pro vyšetřování interních záležitostí. Eh, rovněž je potřeba velice Eh, úzce sledovat, jaká, eh, jaké principy spolupráce máme s ostatními zeměmi a jak se tyto principy aplikují. Můžete, podobně jako německá legislativa, vyžadovat nějaký proces notifikací, eh, pokud je ten dohled už skutečně na úrovni jednotlivců. Samozřejmě i zde jsou výjimky a musí být výjimky. Ovšem nicméně ten dohledový orgán má i roli, kterou hraje v tomto procesu schvalování můžete umožnit eh, tajným službám, aby sdělovaly informace ehm, agenturám ministerstva vnitra jenom u určitého omezeného počtu trestných činů, například u těch nejvážnějších trestných činů. To je další způsob, jak eliminovat riziko obcházení eh, vlastních pravidel. Pak můžete zavést eh, určité zvláštní úkoly dohledových institucí co do sdělování Eh, tajných informací zahraničním institucím. Obecně řečeno, ty dohledové orgány, které mají, musí mít široký a velmi silný mandát, tak aby pokryly všechny aspekty eh, všechny aspekty práce tajných služeb. Nakonec konkrétní návrh pro Evropský parlament. Evropský parlament nemůže rozhodovat o legislativě eh, Spojených států ani o legislativě Velké Británie. Může podporovat eh, ověřené, eh, ověřené dobré zkušenosti a dobrou praxi a může upozorňovat na špatnou praxi a může také pomáhat stávající síti dohledových institucí evropských státech, ve státech Evropské unie, v Norsku a ve Švýcarsku. Taková síť už konec konců existuje a pravidelně se setkává, ovšem jsou zde určité problémy s financováním což je poměrně jednoduchý problém. Tato síť je však velice užitečná. Je zapotřebí provádět pravidelnou výměnu informací otevřeně, tedy nejenom tajných informací, ale informací o tom, jaké máme problémy a jak ty problémy lze lépe řešit, což je něco, co by Evropský parlament velmi vlastně drobnými výdaji mohl podporovat. Děkuji vám za pozornost. Děkujeme vám, pane profesore. Pustíme se rovnou do otázek. Stručně prosím, pánové, nemáme na to moc času. E, Jane, chcete začít za stínové zpravodajem? To jsou naši stínoví zpravodajové k tomuto šetření. Jan má slovo. Uh, Mr. Cameron, uh, to be here and to, to line up these uh, very important... Tak, uh, já uh, bych chtěl zdůraznit, uh, že se tam nacházíme v oblasti, která je velice důležitá pro demokracii, právní stát a další lidská práva. Když se podíváte na masové sledování a zpracování osobních a důvěrných dat, tak eh, pokud nebudeme technicky rozlišovat mezi různými typy informací, jak vůbec můžeme hovořit o ochraně údajů, důvěrnosti třeba mezi klientem a jeho právníkem. Nebo jak vůbec můžeme hovořit o jak si jak můžeme my třeba jako poslanci hovořit o důvěře nebo eh, ochrádat mezi pacientem a lékařem. Stručně, ano. Eh, samozřejmě existují automatizované systémy, eh, které se tím probírají. Nicméně v této situaci především je třeba mít dobře vyškolený personál. Čili musí to být lidé, kteří jsou oddáni demokratickým právům a hodnotám a samozřejmě musí být eh, pod rigorózním dohledem. Jakmile eh, dochází k individualizaci informací, eh, tak to už je potom něco jiného, ale zatím eh, to strategické sledování, to jde po vzorcích chování, ale jakmile začnete, jakmile přejdete z tohoto modelu na osoby, konkrétní osoby, tak je třeba mít daleko silnější, daleko invazivnější metody kontroly dohledu a dohledové orgány se musí se musí velice pečlivě zabývat každým jednotlivým případem. Děkuji, Cornelie Ernst. Děkuji. Děkuji. Promiňte, musím si nasadit sluchátka. Právní stát a tajná diplomacie, to nějak nejde dohromady. Ale nemůže každopádně být, aby se tady dospělo do potíží, a když nějaká tajná diplomacie, když tedy tajné služby, prioritně získávají určité Eh, informace, tak je to problém pro demokracii. Eh, vy vnímáme v našem výboru, že se nám podát říká, to je důvěrné, to bude projednáváno za zavřenými dveřmi, tento spis nelze dostat. To je teda pro mě určitý problém související s kontrolou. Pohlížím na to stejně jako vy že bychom měli pozitivně rozlišovat mezi rolí parlamentární a mezi kontrolou ex expertů také, protože parlamentní kontrola nemá dostatečnou odbornost. A možná, že byste k tomuto bodu mohl něco říci, protože my můžeme zřídit celou řadu gremí, ale když nebudou mít právo náhledu do spisů neomezeně a nebudou-li skutečně mít možnost dostat na stůl úplně všechno, můžeme si uspořit čas. Um, tak především musím říci, že souhlasím. Dohledový orgán by měl být expertním orgánem eh, bez ohledu na to, že musí udržovat eh, úzké vazby na parlament, který eh, mu dodá legitimity. Protože potřebujeme experty a tím musí mít důvěru. Zdrojem této důvěry je právě legitimita dodávaná parlamentem. Samozřejmě parlament eh, musí mít v ně důvěru, to jinak nejde. Eh, dalším problémem je to, že dohledové orgány ne vždy mají k dispozici všechny informace, eh, které se dávají cizím agenturám protože ty materiály si mezi sebou eh, vyměňují agentury přímo a eh, přijímající agentura je dostává za tedy je zůstává s tou podmínkou, že si je nechá pro sebe a nebude je dávat nikam dál. Čili toto musí být eh, také součástí Eh, mandátu dozorového orgánu, že se o tom bude moci dozvědět. Čili eh, ten národní dozor by měl mít právo, tedy musí mít právo eh, vědět o všech informacích, včetně těch, které, které byly předány cizími agenturami. Já bych ráda položila dvě otázky. Základní problém, s nímž se musíme vypořádat, je že se masově sbírají údaje ze strany podniků, úřadů, vlád, ale také soukromých osob. A tento masový sběr dat, eh, údajů s tím, že se jedná o ochranu zájmu, ochranu hospodářských zájmů, nás nechává na pochybách o tom, zda se skutečně jedná pouze o strategickou kontrolu nad eh, tím, kudy eh, proudí zbraně a tak dále, anebo zda se jedná o využívání těchto údajů ke komerčním zájmům. Proto bych chtěla vědět, co se týče vyhodnocování, zpracování, analýzy těchto všech údajů. Zda existuje vůbec nějaké kontrolní gremium, které by bylo schopné velice bezpečně dosledovat a dostupovat, za jakým účelem se ty, které údaje sbíraly a hodnotily. A druhá otázka, Hodně jste hovořil o úřadech a institucích. Existují informace o tom, že v souvislosti s NSA celá řada soukromých podniků se účastnila také evidence a sběru údajů. Nebylo by na tomto místě záhodno, aby už konečně došlo k nějaké řádné kontrole? Um, to, to begin with, yes. Uh, the, the... Eh, začal bych tedy stručnou odpovědí. Ano, některé země jako Spojené státy a Británie eh, mohou skutečně sledovat eh, údaje, shromažďovací údaje z toho, jak se zemi ekonomicky daří. Nicméně jsou určité výjimky, poněvadž určité ekonomické informace jsou takové povahy, že jejich shromažďování je legitimní. Máme zde silné podezření z hospodářské špionáže, to je pravda všem. Druhý bod, ačkoliv eh, německý nebo švédský dozorový mechanismus není dokonalý, lze je zlepšit, posílit a tak dále. A tyto dozorové orgány mají Eh, mají přístup eh, k těm vzorcům sbírání dat ve svých eh, jednotlivých zemích. Čili já si myslím, že tady jde spíše o problém NSA a do menší míry také HDCQ. Ano, dívám se, jestli kolegové Engstrom nebo kdo se chtějí něco zeptat. Ne, dobře. Takže eh, já vám, pane Camerone, eh, děkuji. A děkuji, že jste nás informoval o tom, co provádí, čím se zabývá Benátská komise. Eh, děkujeme vám za vaše svědectví. Takže pro nás to určitě bylo velice zajímavé. Děkujeme vám. Colleagues, next we're going to change the panel um, for statements by... Tak, eh, kolegové, nyní očekáváme nástup nového panelu. To bude pan Ian Lee a pan Aiden Wills, ale pan Aiden Wills čelí nějakým dopravním problémům.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 Dámy a pánové, máme tady profesora na Lee, který eh, přednáší právo na Danemské univerzitě. No a eh, zdá se, že tady bude sám. Eh, Ian je expertem na parlamentní dohled nad tajnými službami a jeho oblastí zájmu je mezinárodní spolupráce mezi tajnými službami, zejména v oblasti eh, informační a telekomunikační techniky. No a teď si poslechneme, co nám chce říci. Děkuji vám, my děkuji vám za pozvání na půdu tohoto výboru. Aiden Wills, uh, mě tedy požádal, abych eh, ho omluvil, neboť se dnes nemůže dostavit. Eh, to je situace, která vznikla na poslední chvíli. Tak po několika úvodních poznámkách eh, k špionáži mezinárodní spolupráci a parlamentním dohledu bych chtěl hovořit o třech oblastech. Jednak tedy jde o výzvy pro mezinárodní spolupráci eh, pro dohledové orgány, které již určité kroky podnikají. To znamená, že taky začínají eh, spolupracovat a my zde máme určitá doporučení. To se týká také úrovně EU. Směna informací eh, ve společných špionážních programech to se vlastně týká všech forem mezinárodní spolupráce. Samozřejmě, že je důležité to, že údajně dochází eh, k křížové spolupráci. To naši komisi za stolik nezajímá, ale mě zajímá spíše to, jak eh, se s touto problematikou mohou vypořádat eh, dozorové orgány. Já se budu soustředovat na stávající dozorové orgány, zejména tedy eh, roli soudu a roli interních kontrolních orgánů. Důležité je říci na úvod to, eh, jak je to vlastně s tou eh, výzvou stavět se hrozbě terorismu, šíření eh, zbraní hradného, ničení a organizovanému zločinu. Eh, vlastně v čem eh, různé země spolupracují. Není pochyb o tom, že tato spolupráce napomáhá ochraně lidských práv osob, které spadají do jurisdikce jednotlivých zemí. Nicméně zejména po 11. září je patrné, že dosah a rozsah takovýchto špionážních operací eh, se rozrostl exponenciálně. A je to dáno také technologicky, eh, poněvadž je možné teda daleko snáze přistupovat k různým typům dat. Pokud se týče Eh, špionáže, tak tady samozřejmě spolupráce mezi jednotlivými špionážními agenturami trvá už dlouho. Eh, jde o oblasti sběru dat a budování infrastruktur. Eh, třeba příkladem je aliance mezi Spojenými státy a Spojeným královstvím, kde už od 40. let existuje řada dohod. V poslední době metody komunikace a špionáže prošly dramatickou změnou a důvodem eh, kooperace, eh, důvody kooperace se nezměnily. Špionážní agentury, které mají podobné geopolitické zájmy, spolupracují v oblasti know-how, lingvistického, geografického eh, vybavení a tak dále spolupráce v této oblasti stěžuje dohled. A tě, hůře se říká, kdo za co může a vzniká zde riziko, o kterém již byla řeč, a sice, že může docházet k obcházení eh, pravidel a zejména pro schvalování eh, špinaže a sledování. Eh, konkrétně eh, tyto agentury mohou dostat eh, od svých partnerů informace, které by sami nesměly schromažďovat. A v některých případech tyto informace se sdílí a do značné míry se mohou vyměňovat automaticky. To znamená bez výslovné žádosti. Teď poněkud eh, stručněji o dohledu. Eh, systému je hodně, jak už vysvětlil pan profesor Cameron, a my zde můžeme rozšir, rozlišovat mezi takzvaným eh, dohledem parlamentním a pohledem expertním. Toto se provádí tedy prostřednictvím parlamentních eh, výborů. No a ty expertní mm, nejsou tedy parlamentní, nejsou exekutivní, ale jsou eh, speciálně vytvářeny za účelem kontroly práce špionážních služeb. Eh, výhodou expertů je to, že jejich vyšetřování může jít více do hloubky A kromě toho jim eh, může eh, být poskytnout eh, přístup k datům, která by se nemohla dostat do ruky poslanců. V členských zemích je řada různých modelů. Velmi málo zemí má explicitní mandát, který by umožňoval eh, tyto špionážní činnosti a spolupráce. Tak eh, jak je to tedy s dohledem eh, nad špionáží v oblasti špionážní spolupráce? Dohledové systémy byly vytvořeny zejména proto, aby se šetřily šetřili případy Eh, vnitrostátního zneužívání pravomocí bezpečnostními službami. A samozřejmě vzhledem k tomu, že se dohled eh, soustředuje na vnitrostátní oblast, eh, pak tedy ta oblast spolupráce jim samozřejmě činí potíže. Je proto několik důvodů. Základní otázkou je, schopnost dostat se ke všem důležitým informacím. A tam, kde dohled je založen na nekompletních informacích, může vést k zavádějícím závěrům. Čili může to vést k falešnému pocitu bezpečnosti například. Důležitá věc v oblasti k přístupu k informacím, jak řekl profesor Cameron, je tedy pozice těch třetích stran. Nebudu to dále rozvádět, ale asi by bylo dobré říci, že eh, ten princip eh, přístupu třetí stran, eh, ten je celkem běžně zakotven v právu jednotlivých zemí. A e, nějak se tady příliš, e, nějak to příliš neovlivňuje činnost nebo nemodifikuje činnost dozorových orgánů. E, dále je tady otázka, jestliže agentura je žádána, aby získané informace byly vydány dohledovému orgánu, pak to musí jít tedy se souhlasem poskytovatele těchto informací. Podobně eh, spolupráce by mm, měla být vetována, měla by tedy možnost veta pro dohledový orgán. To pravidlo spolupráce s třetími stranami by ovšem nemělo eh, ovlivňovat dohled. Některé země Některé země mají takovou úpravu, že pokud se sdělují eh, informace, eh, pak to musí být se souhlasem dozoru. A tady to pravidlo třetí strany je vlastně o tom, aby se informace do třetí zemí nevydávaly neautorizovaným způsobem. Samozřejmě eh, to pravidlo o třetí straně lze samozřejmě eh, zneužívat eh, agenturami, které jsou pod určitým dohledem a může tedy takto eh, mohou být pokusy bránit vydávání informací dohledovým orgánům. Eh, druhé omezení eh, v práci národních dohledových orgánů je to, že se soustředí pouze na své vlastní národní agentury, včetně vlastní e, služby a jejich zapojení do těchto programů. E, není tedy, nejde o to, aby e, dozorové orgány vyšetřovaly akce cizích špionážních služeb. Nemají k tomu ani mandát, ani právní moc, aby si mohli vyžadovat informace od cizích vlád či agentur. Třetí potíž je složitost celého problému, celé špionážní problematiky. Samozřejmě že máme tedy eh, širší dohledové systémy, které se týkají také eh, sběru a sdílení informací a samozřejmě dohled nad něčím takovým se velice těžko efektivně reguluje. Eh, úprava spoluprácí mezi spolupráce mezi špionážními agenturami eh, je, upravo, je tedy různá v různých členských zemích. V některých zemích eh, mají třeba jakousi obecné svolení spolupracovat s zahraničními partnery. Eh, v několika málo případech je třeba splnit nejdříve konkrétní požadavky, než je možno zahájit určitou spolupráci. je docela pravděpodobné, že že eh, tento systém se vyvinul jaksi mimochodem eh, v podstatě eh, v době, kdy vznikala spolupráce Eh, mezi špionážními agenturami. Eh, nebylo to nijak legislativně ošetřováno, to už je ale třeba před desítkami let. Čili eh, jak to je s tím dohledem, nebo co by mohlo být sdílení osobních dat. Samozřejmě na to je třeba se zaměřit, neboť to naráží na otázku ochrany lidských práv. Zásadní je, abychom zde měli externí dohled eh, a ten by se týkal jak výměny dat s externími partnery, ale také postupů, eh, které se uplatňují při této výměně. Dozor eh, by se měl zaměřovat na otázky, zda tedy výměna dat je v souladu se zákonem, včetně účelu sdílení dat, dále zda je to vše přiměřené, zda je to řádně zaznamenáváno, zda eh, přiměřené, řekněme, výjimky eh, jsou eh, jenom krátkodobé a přechodné jedna ze zemí, která v tom má poměrně eh, dobrý model a který doporučujeme tomuto výboru, je eh, norský dozorový orgán, eh, který má za úkol sledovat, respektive dozorovat výměnu dat eh, norských špionážních eh, služeb, což se děje eh, pravidelně. Tady se vyšetřuje, kam komu byla poskytnuta data, zda je to v souladu s zákonnými účely a zda nebyla porušena lidská práva. Kromě sledování odchozích dat by dohled měl sledovat také informace přicházející ze třetích stran. Takže v této souvislosti jde o žádosti o přesuny dat, o poskytnutí dat a důležitou součástí je také to, zda je možné požadovat, eh, požadovat eh, poskytnutí dat, eh, které příslušná agentura nemohla zjistit sama. Také by dohled měl se zabývat otázkou, jakým způsobem jsou vyhodnocována a označována data před jejich uložením. Další eh, důležitou roli dohledu by mohl být eh, pravidelné, pravidelný přeskum rizik v souvislosti eh, s uvažovaným navázáním partnerských vztahů. Dobrým příkladem je na rozsáhlé zkoumání této problematiky holandskými eh, orgány. Eh, tady mohu říct, eh, mohu hovořit o jejich rozsáhlém šetření z roku 2009. A nyní tedy k doporučením na národní úrovni i na úrovni EU. Domníváme se, že zaměření Eh, nad rámec eh, toho, co je v silách eh, dohledových orgánů vnitrostátně, je tedy věcí, kterou můžeme doporučit. Národní dohledové orgány by měly mít mandát a otázka je, jestli jsou schopny překonat překážky v přístupu k informacím. Nejlepší tedy je Eh, aby byl posílen, posílená role dohledu, zejména v oblasti kooperace mezi eh, jednotlivými mezinárodní, mezinárodní kooperace mezi agenturami. Tady je třeba, aby bylo zvýšeno, bylo zvýšeno efektivnosti. Tam, kde neexistují expertní dohledové orgány, pak eh, otázka je, jakou efektivitu mají parlamentní kontrolní orgány. Eh, například eh, Belgie a Švédsko nedávno své, svůj parlamentní dohled doplnilo o dohled expertní. Dá se tedy říci, že zde máme de facto v pozadí tu otázku adekvátnosti dohledových úprav. Let me turn as well, uh, to, um, the... Ještě bych chtěl pohovořit o tom, co je a co není možné na úrovni národních legislativců. Samozřejmě, že e, v vnitrostátním právu se mohou objevit odkazy na mezinárodní spolupráci v oblasti spravodajské, což v mnohých zemích dneska zatím není. Nicméně je třeba si přitom uvědomit, respektive postupovat s vědomím, že působnost vnitrostátního práva je omezená mohly by být regulovány například procedurální aspekty toho, jakým způsobem jsou domácí agentury eh, zapojeny do různých partnerství. A samozřejmě to vše z hlediska legálnosti a lidských práv. Jedním vhodným krokem by mohlo být to, že se stanoví kritéria pro uzavírání mezinárodních kooperačních dohod. Mnoho orgánů jež doporučilo eh, určité legislativní standardy. Eh, třeba eh, máme tady juris panel a toto jsou zdroje, které pochází z OSN. Dále ještě bych možná jenom stručně zmínil že existují doporučení Benátské komise. Jak už jsem řekl, ten druhý krok, eh, to by mohlo být upránit se eh, myšlence, že zapojení třetích stran, tedy pravidlo spolupráce třetích stran, brání v dohledu eh, Dohledové orgány totiž nemohou být nazírány jako třetí strany a tedy eh, pak by jim nemohlo být odepírán přístup eh, k určitým informacím. A dále, jelikož spolupracují eh, špionážní služby se svými protěžky v jiných zemích, proč by to tež nemohly dělat dohledové orgány? Co tím chci říci? Nebylo by možné, a teď nemluvím o společném vyšetřování, to by šlo příliš daleko a bylo by to právné, právně obtížné, ale třeba eh, dohled eh, jedné země, eh, který by potřeboval nějakou součinnost, tak by měl mít možnost komunikovat se svým protěžkem v jiné Eh, zemi. To všechno jsou kroky, které jsou dostupné na národní úrovni. A nyní co úroveň EU? Chtěl bych podpořit to, co řekl profesor Cameron, že zde je role pro Evropský parlament a sice v tom, aby podporoval komunikaci národních dohledových orgánů, jejich setkávání v rámci EU a výměnu osvědčených postupů. Tady skutečně vidím vhodnou roli pro Evropský parlament. A mohlo by se navázat na práci Benátské komise a speciálního zpravodaje OSN. Poněkud skeptičtěji se stavím k tomu, že by se toto mohlo vyvinout až na nějakou úroveň společného dohledu. To myslím, že by bylo velmi obtížné. Děkuji vám za pozornost. Thank you very much, eh, Děkujeme vám, eh, pane Leju. Eh, říkám si tak, jestli takhle ve čtyři odpoledne, ve čtvrtek všichni dokáží dopodrobná eh, sledovat tu argumentaci o třetích stranách. Já jsem se snažil, ale radši se eh, jako první nezeptám, aby to nedopadlo špatně. Nejprve dostane slovo Jan Albrecht. Thank you, Claude. Děkuji, Claude. A děkujeme i vám, pane Lej, že jste k nám zavítal. A že jste nám načrtl, jaké jsou možnosti dohledových mechanismů Myslím si, že je opět potřeba zopakovat, že není důležité pouze to, aby existovala spolupráce těch, kteří kontrolují, těch, kteří dohlížejí je to také nutnost. Pokud je spolupráce mezi rozvědkami a výměna informací, tak je potřeba, aby existovala společná mechani- pravidla a dohledové mechanismy mezi dohledovými orgány. A to je tedy má první otázka. Vzhledem k tomu, jaký konstrukt máme zde v Evropské unii, kdy ze strany členských států je takový ten přístup budeme spolupracovat eh, v tajných službách a výměně informací, ale eh, pošleme dopisy do Evropského parlamentu, že eh, otázky národní bezpečnosti budou bez komentáře, nepošleme sem nikoho svědčit, nikdy neodsouhlasíme společná pravidla, nikdy neodsouhlasíme společné pojistky v Evropské unii. Víte co, já si myslím, že to spolu moc nedokáže ladit. A myslím si, že i vlastně z hlediska, z hlediska okolností, za jakých tady v Evropském parlamentu pracujeme, znamená to svým způsobem v podstatě redukci kompetence členských států na to, aby si dělali v oblasti národní bezpečnosti, co chtějí, jenom pokud, ehm, když budou souhlasit i s, i s výměnou informací na úrovni tajných služeb já si nemyslím, že ty limity z právního hlediska jsou zde tak eh, eh, velké. A druhá otázka, která se toho týká, je tato. Když probíhá tato výměna informací mezi rozvědkami, jak to mohou parlamenty již dnes i národní parlamenty kontrolovat? Přece je už tak dost těžké eh, sledovat tu výměnu těch informací v tom kolečku Eh, třeba v tom smyslu, že jedna rozvědka špehuje za jinou rozvědku, která nesmí podle eh, národních pravidel špehovat vlastní občany, ale ta eh, národní rozvědka pak přece Národní rozvědka je přece řízená národním parlamentem a ta pravidla už se nevztahují na ty zahraniční rozvědky a tajné služby, takže je tak trochu jasné, že už i v tom stávajícím rámci aniž bychom měnili pravidla, aniž bychom vymýšleli nové koncepty dohledu nebo nějaké jiné hrozně hezké věci, tak už dnes vlastně e, musíme mít parlamentní dohled. Jakým způsobem může fungovat? Prosím, pane Lej. No, vy jste tak trochu bodl do dvou živých ran tohoto systému. Já nejsem právník, nejsem odborník na evropské právo a ani to netvrdím. Eh, jak jsem řekl, já zde nevidím roli pro Evropský parlament. Eh, taková je podle mě realita a natahovat se moc nedá. Ten jasný faktor je samozřejmě to, že mnoho z těchto opatření eh, jsou na bázi bilaterální výměny informací anebo multilaterální. A pokud jsou multilaterální, tak se týkají velmi úzkého okruhu státu. Taková je realita té druhé věci, ano, národní parlamenty vlastně vidí pouze to, co dělá jejich vlastní rozvědka. A možná asi parlamenty třeba nejsou ten nejlepší nástroj, který v této oblasti máme. Eh, ten nejlepší model, o kterém vím v evropských zemích eh, pro přístup k těmto informacím nějakým realistickým způsobem, jsou skutečně ty expertní instituce, které mají přímý přístup k informacím, které tajné služby mají. A tím pádem si dokáží udělat obrázek o jejich aktivitách a dokážou je kontrolovat. Je to spíš než parlamentní výbory, které v podstatě Eh, vyžadují dokumenty jakožto důkazy anebo svědectví přímo lidí. Ty expertní instituce mají jistě daleko větší dosah, alespoň v některých zemích. Je to tak minimálně v Belgii a v Norsku. Eh, tyto instituce daleko lépe vidí do těch otázek spolupráce než eh, parlamentní orgány. Děkuji, Cornelie Ernst. Vielen Dank. Děkuji. Všimla jsem si tří věcí. U té první si říkám, při všem tom, co jsem si od vás vyslechla i od těch předešlých eh, expertů, kteří zde hovořili, no, připadám si jako v té bajce o zajíci a ješkovi, kterou budou všichni znát. No. laufen und die äh, Geheimdienste mit ihren Fähigkeiten, auch technischen Fähigkeiten, ich bin schon da rufen. A je velice obtížné eh, zřídit nějaké dohlížecí gremium, které by bylo skutečně na výši umělo dostatečně disponovat technickými prostředky, aby mohlo být účinné. To je pro mě obecný problém sie nie wirklich kontrollieren bis ins Letzte, das will ich ja alles nachvollziehen, aber ähm, dieses Defizit ist. Ten, ale Sie haben immer was gesagt. Řekl jste něco, co tady podporuji. Expertní gremia jsou důležitá. E, je třeba, aby tady byla ale také kontrolní, parla, e, kontrolní činnost ze strany parlamentu. E, musí u toho jistě být i národní experti, jak by se to tedy mělo skládat, jak by to mělo být složeno, toto grémio, podle vašeho názoru. Další otázka. Nechci tady zabíhat do detailů. Už jsme hovořili o pobíčkách. Hm, domníváte se, že by to tady mohlo hrát nějakou roli? Co se týče dávání k dispozici informací nějakým způsobem? Děkuji. Yes, I, I... Máte pravdu, že e, to, co je potřeba dohlížet, je velmi komplexní asi dva zdroje, které mají dohledové orgány k dispozici, jsou jednak externí odborné znalosti v těch technických otázkách a, eh, a také whistlebloweri mohou pomáhat eh, u těchto šetření. Pokud jde o eh, složení odborných institucí a jak doplňují parlamentní dohled. V podstatě tady hledáme tělesa, která jsou zcela nepolitická, ale která zároveň mají dostatečné právní a technické schopnosti, ať už sami o sobě, a nebo jsou dostatečně personálně vybaveny, aby tyto úkoly a tento dohled mohli provádět nějaké loutkové těleso, kde jsou bývalí politici a dost žen, aby se splnila kvota, to určitě nestačí. Potřebuje se zde hlavně technická znalost, aby mohl probíhat efektivní dohled. Pokud jde o Intcen, a opět říkám ještě jednou, že nejsem odborník na evropské právo. Asi je nějaká pozitivní hodnota, když máte nějakou instituci, která pomáhá v těchto přeskumech, pokud je to v jejich, v jejich právních pravomocích toto provádět. Děkuji, Birgit Sipl. Ich möchte mal Frage auch auf Deutsch. Já bych také ráda položila otázku německy. Nejsem si zcela jistá, zda jsem vám správně porozuměla. Pochopila jsem, že jste řekl, že zákonodárce občas nemá úplnou představu o rozměru v jakém se sbírají údaje osobní. Pak, když jsem to správně pochopil, no tak se musím nutně klást otázku, jestliže o tom nemá ani tušení legislativec. V tom případě nemůže ani řádně fungovat kontrola. Jak to, že to neví zákonodárce, proč nemá žádnou představu o tom, co všechno je možné, co všechno se děje a pak tady nemůže samozřejmě fungovat kontrola. Moje první otázka je tomu skutečně tak, že pořád pokulháváme za eh, skutečností, za realitou. A druhá otázka, tady se nejsem jistá, že zda na to budete schopen odpovědět. Hovoříme tady o práci zpravodajských služeb, která které pravidla mimo svou zemi sbírají údaje. Existuje ve členských státech Evropské unie nějaká jednotná úprava, kdo zase kontroluje spravodajskou službu směrem dovnitř ve smyslu ochrany. A jestli jsou nějaké účinné mechanismy, které by měly bránit tu, kterou zeme proti špionům. No a tak teď si říct, mě to tady nepřekvapuje s tím špionováním. Já vycházím z toho, že se prostě pořád odposlouchává. Kladu si otázku, vždyť i členové vlády musí být schopni komunikovat důvěrně s dalšími, to znamená, by neměli podléhat tomuto odposloucháváním. Dochází k tomu a nechce se o tom jenom mluvit, nebo jak lze sloučit ty dvě věci. Vím, že jsem odposlouchávaná, ale přitom vedu důvěrné rozhovory, které můžou znamenat určité nebezpečí. on the question of... K té otázce eh, rozsahu a a to a efektivnímu eh, dohledu, tady můžeme říct dvě věci. Eh, jedna ta věc je jaksi negativní, a teď mám na mysli hlavně britskou legislativu, asi to ale platí i jinde. Zákony se navrhují záměrně vágně. aby se jim dobře nerozumělo, aby nikdo nechápal, co se vlastně řídí. Eh, když se podíváte na nějakou naši nedávnou legislativu, tak uvidíte, eh, jak to, složité, jak to je složité. Například u některých forem dohledu musíte opravdu pečlivě sledovat definice, abyste věděli, o čem to celé je, aby se tak řeklo. A teď je tady otázka, do jaké míry samotní tvůrci legislativy rozumí tomu, co vlastně schvalují v některých zemích. Je to otázka pramenící jenom z toho, jakým způsobem ta legislativa formulována. Dohled eh, asi funguje dobře. Ty dohledové orgány si vytvoří určitou eh, důvěru s tajnými službami a tím pádem eh, jim neunikne mnoho tajemství. Ovšem, tento princip nefunguje příliš dobře v některých zemích a je zde vždy otázka toho, kolik toho lze říci veřejně, i když jste dohledový orgán. K otázce toho, kdy zákony zakazují sběr dat, těch je velmi málo. Ty, o kterých vím, tak se většinou zaměřují na určitá omezení na sběr informací ohledně vlastních občanů. To platí v Americe, ale i například v Německu. Máme eh, různé zákony, které se týkají dat, která lze sbírat o vlastních občanech a máme různé postupy. To je tedy hlavní podoba těchto omezení, o kterých já vím důvěrné diskuse mezi politiky, no, víte, mě daleko víc upřímně vadí masový dohled nad všemi ostatními, než nad politiky, abych byl úplně upřímný. To si nemyslím, že tady je na hlavním pořadu dne. Ale eh, v některých zemích eh, probíhají alespoň neformální takové praktiky, že například poslanci britského parlamentu nebývají předmětem dohledu v takovém rozsahu. Alespoň tak to je tady v Británii. Ale není to nikde uzákoněno. Děkujeme. Kolegové, chce se někdo ještě na něco zeptat? To je pouze pro poslance. Vy budete mluvit za chvilku, pane kolego. Můžu se na něco zeptat? Ne, říkám, je to pouze pro poslance. Ale vy za chvilku budete moc mluvit. Tak to, toto slyšení funguje, nezlobte se. Ana Gomeš. Děkuji. Já chápu ten váš přístup, že nějak specializovaný orgán může být i efektivnější při provádění kontroly a dohledu nad eh, tajnou službou, ale když se podíváme na naše zkušenosti s ochranou dat eh, v zemích, jako je ta moje, kdy máme Národní výbor pro ochranu dat tady v Portugalsku, a je to v podstatě panel kvalifikovaných expertů, jsou to lidé dosazení parlamentem, jsou to právníci a tak podobně. A několikrát tento výbor narazil na situace, eh, o kterých zjistil, že jsou nekonzistentní s našimi zákony a protestoval, ale nic se nestalo. Tedy protestovali, říkám, využili ty kanály, které mají, ale nic nenásledovalo. Věci se děly jedině, když se tito lidé rozhodli, přijít za námi, za poslanci, kterým to není lhostejné. A my jsme tyto informace potom zveřejnili, pak to bylo na nás a často to je obtížné, to víte, vy tam nejste, nejste součástí toho procesu, takže ve finále získáte něco ve finále tím, že do tohoto procesu vůbec nezaangažujete poslance a parlamentáře? Že tady bude nezávislý orgán, kterému bude Eh, tedy že parlament eh, bude sekundován nějakým takovýmto odborným panelem. Víte, eh, já jsem nenavrhoval, že expertní panely mohou být náhradou demokratické odpovědnosti. Tak to nefunguje. Odpověď na vaši otázku je, že je potřeba nastavit dostatečné propojení mezi expertními orgány, které mají kapacitu provádět takováto šetření a mezi parlamentními tělesy, ideálně ve spolupráci. Ovšem v některých zemích existuje pouze takovýto parlamentní výbor a to je problém. Děkuji. Ještě k panu Bigfordovi. Víte, já nechci být neslušný, ale v parlamentu jsou poslanci rozsazeni Eh, mezi různými ostatními lidmi, takže já se neptám na otázky tadyhle náhodných posluchačů v sále, jsou to všechno poslanci Evropského parlamentu. Ano, dobře, pane předsedo, já si tady odpovím na vlastní otázku, až mi dáte slovo. Ano, samozřejmě to, až si sem sednete, tak můžete. Eh, pane eh, profesore, ještě jsem chtěl zmínit, že nedostatek právních rámců v dohledu je pro nás velmi důležité téma a proto vaše prezentace a vaše reakce jsou pro nás velmi cené. Děkujeme vám mnohokrát, že jste přišel a díky i za prezentaci. Děkuji za pozvání. Dobrá, kolegové, eh, tentokrát nemáme spoždění, jsme v předstihu. Ale eh, naši další dva mluvčí tu již jsou a tím pádem, pokud nikdo nebude protestovat, eh, mohli bychom rovnou pokračovat. Dobrá tedy, tak se podíváme na situaci ve Spojeném království. colleagues, if you want to take your uh, places. Že kolegové, prosím, usaďte se a začneme. Um, tak, kolegové, jdeme na to. Další část našeho slyšení, část, eh, části číslo 3, je situace ve Spojeném království. A dnes je poměrně příhodný den, protože ve Spojeném království, a je to snad poprvé vůbec, kdy do House of Commons, eh, který má svůj dohledový výbor, přišli šéfové MI5 a MI6 a GCHQ všichni najednou a probíhá tam s nimi slyšení. A to ve stejnou dobu, jako my máme naše slyšení dnes zde, což je zajímavá schoda náhod. My jsme to samozřejmě pečlivě načasovali, aby eh, to eh, taklo, tak to bylo v jeden den. Každopádně je to velmi zajímavé a situace ve Velké Británii mnohé zajímá. A abychom ji spolu analyzovali, eh, je zde David Bickford, eh, bývalý právní ředitel eh, bezpečnostních a spravodajských služeb MI5 a MI6, a po něm bude hovořit pan Gus Hossein, výkonný ředitel Privacy International. Jako první bude hovořit pan Bigford. Já teď nevím, Davide, vy nám dáte svou přednášku nebo, nebo ne? Aha, už se rozdává, výborně. Tak to děkujeme a já vám dávám slovo. Děkuji vám. Eh, mě skutečně velmi potěšilo, že šéfové tajných služeb v Británii eh, jsou na tom veřejném slyšení parlamentu eh, na dohledovém výboru. To jsem já žádal mnoho let, eh, když jsem tehdy poprvé zavedl právní základ pro tajné služby. Takže je to skutečně velmi dobrý den pro mne a ještě lepší tím, že jsem zde tady. Intervence tajných služeb v Británii je vyšší než by předtím. Zda je to založeno na realitě nebo na pomluvách, vlastně není důležité. Jeden z důvodů je, že tyto pravomoci se v Británii eh, řídí legislativně, zejména prostřednictvím zákona pro veřejné služby, který určuje základní pravidla pro fungování těchto rozvědek. Další fakt je, že v roce 2010 Komise pro lidská práva OSN zjistila, že v případě Kennedy versus Spojené království e, na základě extensivní jurisdikce e, invast, šetřicího tribunálu vyslechla e, případy neoprávněného vyšetřování. A tím pádem se vlastně zodpovídá má otázka na profesora Lia, který hovořil o komplexnosti této legislativy. Vlastně toto schválila Evropská komise pro lidská práva. Rozhodnutí v případě Kennedy se týká eh, případu Klaas versus Německo z roku 1978, kdy nezávislý nejustiční dohled nad eh, rozvědkami byl shledán základem pro stížnosti v oblasti lidských práv. Tím pádem tento dohled tedy efektivně a konstruktivně formuloval eh, dohledovou funkci a to ukazuje, že chápání veřejnosti je založeno na empirickém poznání. Ovšem to nehovoří o tom, eh, jakým způsobem se veřejnost vztahuje ke státu co do neohlášeného dohledu nad občany, jak to bylo formulováno v rozsudku v případě klás. Eh, hovořilo se v minulosti o tom, že takovýto dohled může probíhat pakli, že jsou ohroženy a pouze pakli, že jsou ohroženy demokratické hodnoty státu. Hovoříme-li však o boji s terorismem a organizovaným zločinem, bude to možné jenom pokud e, ministři vlády nadále budou umožňovat takovéto odposlechy telefonu a sledování občanů, což ovšem e, veřejnost často nepovažuje za adekvátní postupy v oblasti sledování. A je otázka, zda obecně vzato je takovýto režim v demokracii přípustný. Skepticismus jako takovýto se ještě zhoršuje tím, eh, jakým způsobem je formulován návrh eh, Communications Data Bill, zákona o komunikačních datech, kdy se hovoří o tom, kdo, kdy a jak řídí elektronickou komunikaci. A to je celé jedna úroveň. Druhá úroveň se týká antiteroristických opatření. Ta nejsou pouze v eh, působnosti tajných služeb. Zabývají se jimi celníci, policisté, a mnoho dalších agentur státu. A tím pádem i tyto agentury mohou sami eh, vytvořit požadavek na dohled, protože jsou pod tlakem zajistit bezpečnost veřejnosti. Ministři to dobře vědí, sami jsou také pod tlakem a v rámci tohoto tlaku ministři nejenom umožňují politiku pro rozšíření stávajícího dohledu, ale také přijímají rozhodnutí o každodenním sledování jednotlivých cílů používání stávajícího a skrytého sledování je přesně e, prováděna v rámci těchto účelů. Nicméně se provádí pouze proti teroristům a organizovanému zločinu. Nicméně jiné informace jsou sbírány i jinak a některé ty informace jsou tak citlivé, že jsou pak ukládány velice pečlivě a vlastně nikdo neví, komu o nich může něco říci. E, je to tedy souhra tlaků, která e, má vliv na proporcionalitu a nutnost pokud se týče aplikace pravidel ze strany tajných služeb a pokud jde o udílení povolení ze strany ministrů. E, v roce 1978 v případě Klás byl počet skrytých sledování poměrně nízký. V případě e, případu Kennedy tam šlo o jeden odposlech telefonu e, člověka, který byl usvědčen z vraždy. Soud uznal exekutivní autoritu e, skrytého e, dohledu nad těmito osobami, ovšem to není rozhodnutí relevantní pro dnešek. Pokud jde o datový mining a datový profiling dnes, kdy, pro, kdy toto probíhá na daleko větší škále, za eh, podmínek, kdy se bojuje s mezinárodním terorismem a organizovaným zločinem, je ta situace o dost nejasnější. Soudní rozhodnutí v případě Klás eh, eh, eh, řeklo, že v oblasti, kdy zneužití je tak snadné v jednotlivých případech a může mít tak vážné dopady na demokratickou společnost jako celek, je principiálně nutné určit ehm, a udělit tuto dohledovou funkci nějakému soudci. Konkrétně soud řekl, že právní stát mimo jiné znamená, že interference exekutivními úřady na právech jednotlivce musí být předmětem efektivní kontroly, která by normálně byla zajištěna justicí alespoň tedy jako možnost poslední záchrany. Justiční kontrola je právě tou nejlepší zárukou nestranosti, nezávislosti a dodržení řádných postupů. Podle mého názoru, a já jsem tento názor zmiňoval už několikrát, rozsah tajného sledování dnes a tlaky, které se podílejí na jeho, um, na jeho povolování, zejména na úrovni té proporcionality a nutnosti, nám jasně ukazují, že princip rozsudku v případě klás justiční autorizace nesmí být aplikován. Vláda, anebo chcete-li exekutiva, musí z té rovnice zcela vystoupit a musí autorizaci těchto intruzivních metod nechat pouze na justici. A to znamená, že agentury musí žádat eh, o povolení přímo u justice, ať už jde o sledování elektronické komunikace nebo odposlechy telefonu, datový mining nebo zaměstnání informátorů. Tyto procesy nejenom e, snižují pocit neadekvátních postupů, ale tím, že vyloučíme exekutivu z tohoto procesu, zamezíme politickým akuzacím a e, podle ECHR Evropského soudu pro lidská práva začneme plnit eh, všechny požadavky na stát. Eh, samozřejmě je potřeba zajistit nezávislý dohled nad eh, tajnými službami. Ve Velké Británii toto nemá na starosti pouze parlament, ovšem mimo jiné dnes vidíme případ toho, jak parlamentní dohled funguje. Ovšem tento dohled přesně a i dohled Investigative Trials Tribunal je velice důležitým faktorem v tomto procesu, ale nemůže nahradit nezávislý dohled ze strany justice. Můžeme se podívat například um, na USA, kdy soudci soudu FISA povolují uh, sledování, nicméně rozsah uh, stávajícího sledování občanů je daleko větší a nad rámec jakýchkoliv rozhodnutí bez ohledu na to, že prezident Bush jaksi obešel soud FISA při válce proti terorismu a FISA Amendments Act z roku 2008, zákon o pozměnění soudu FISA, zredukoval pravomoci FISA tím, že vrátil pravomoci zpět do exekutivy. Ještě předtím soud FISA fungoval poměrně dobře. Rovněž je zde ta důležitá poznámka v tom smyslu, že pokud máme justiční autoritu pro eh, odposlechy telefonu a vůbec sledování komunikace ve Velké Británii, eh, Vypadal by, eh, vypadalo by oznámení britské vlády, že tyto informace nebude používat jako nezávislé důkazy, jako hloupost. Například ve francouzském právním systému existuje přeskumní soudce, který zajišťuje dohled nad tajnými sledovacími operacemi tajných služeb. A to ze dne na den a zajišťuje dostatečnou rovnováhu mezi prá- výkonem práva a e, osobními e, základními právy. Je to rozhodnutí 2005 532 z 19. ledna 2006. Je velmi poučné. Tlaky, které jsou vyvíjeny na ministry, pro tohoto přeskumného soudce neexistují. Tento soudce tu nutnost a proporcionalitu rozhoduje sám, aniž by měl politickou odpovědnost za ochranu veřejnosti. Kromě toho tento přeskumný soudce vnímá celý ten případ a rozhoduje se na základě veškerých informací. Já jsem v tomto systému ve Francii působil a musím říct, že mi velmi pomáhalo tuto kontrolu míti ze strany justice. Další velice důležitý prvek v tomto systému přeskumného soudce je, že na rozdíl od Velké Británie eh, důkazní nejistota se řeší v průběhu celého procesu a tím se redukuje riziko tím, že se nějaké chyby objeví až u soudu, což potom znamená zbytečné průtahy. Je to systém, který bych rád viděl u všech tajných služeb a tajného sledování ve Velké Británii, ať už jde o tajné služby, spravodajské služby anebo policejní prostředky. Jsem přesvědčen, že takovýto justiční systém zajistí veřejnosti ochranu soukromí ze strany nezávislého a nepolitického dohledového orgánu. Děkuji vám za pozornost. Tak a teď se eh, přesuneme eh, k prezentaci pana Gase Hosejna. On je výkonným ředitelem Privacy International a máme zde 13 eh, principů, které by stálo za to zvážit. Máte slovo. Dobré odpoledne. Je mi ctí, že mohu být zde mezi řečníky tohoto odpoledne a samozřejmě eh, také díky vašim otázkám. Eh, já bych chtěl jenom potrhnout eh, význam toho, co řekl pan Bickford. My už asi 17 let se snažíme změnit situaci Velké Británie, ale politický establishment, establishment se pořád brání myšlence eh, soudního schvalování, soudního povolení eh, k těmto věcem. Eh, já tady chci hovořit o dohledu, ale jestli si Eh, si všichni myslíme, eh, že jde o jakýsi pevný dohled, tak to je naprosto, naprosto eh, chybné. Problém není v dohledu, problém je z hlediska právního státu. Tak především připomeňme si programy, o kterých je řeč. Dnes dopoledne jsme hovořili o tempoře, program, který Eh, sbírá údaje z podmořských kabelů a de facto si je posílá po celém světě. A eh, víte z minulého týdnu, týdne, že GCHQ eh, bylo odhaleno jako součást programu, který odsával data od Google tím, že de facto eh, utekli, eh, ne, zaútočili na spojovací kabely mezi datovými centry. Další program je využívání strojů. A opět eh, tady to je otázka právního přístupu. Je to de facto možnost, schopnost obrátit síť proti uživatelům. Třetí typ programu špionáže je využívání bezpečnostních protokolů a standardů. A toto je to nejstrašlivější, poněvadž to klidně může pokračovat bez ohledu na změny zákonu. A sice NSA, GCHQ eh, zasahují do těchto protokolů. Dokonce eh, pomocí peněz ovlivňují jejich samotnou konstrukci. A tady žádný právní dohled nepomůže, eh, nebo soudní příkazy, nebo cokoliv. Toto je v podstatě eh, sabotáž bezpečnostních protokolů, které používají eh, významné firmy po celém světě. A spolu s tím to de facto ovlivňuje programy, na které spoléháme, které nás živí a tak dále. Třeba jenom včera Eh, všechny tyto programy, slyšeli jsme v médiích, proběhl názor, že pan Lí to byl, eh, že eh, je to hloupost. Tak jak je to ve Velké Británii? My jsme se pokusili o právní kroky proti vládě za to, že se účastnila spolupráce v rámci programu PRISM, ale také jsme se chtěli ptát na program Tempora. Velice jednoduchá otázka, na jakém právním základě tento program běží. My jsme se to snažili proskoumat, nejlepší právnické mozky se snažili zjistit, na základě jakého zákona se toto děje. My tedy jsme se už do toho opustili, šli jsme tady do sporu před tajným tribunálem, ale bylo nám řečeno, že tento tribunál je vždycky na straně e, vlády. A já tady nechci šířit nějaké negativní e, e, iluze, ale tento mm, soudní dvůr de facto založila GCHQ. Druhý typ akcí, to se týká tempory, a zeměna to je oblasti vztahu s firmami. My jsme věnovali pozornost programům, programu PRISM a firem, které se do tohoto zapojí, ale teď jde o sledování podmořských kabelů. Eh, organizace OECD, eh, na tu jsme se také obrátili, poněvadž ta eh, se zajímá také o dodržování lidských práv ze strany firm. Takže my jsme se na OECD obrátili v souvislosti s BT, Verizon, Vodafone Cable, Level 3, Level 3 a Viatel. A my jsme eh, se dotazovali těchto eh, firm, kdy je eh, GCHQ požádala o přístup k Eh, jejich kabelům a jak na to zareagovali. Ptali se na základě jakého zákona, zvažovali právní možnosti, odmítli to, nebo jak to vlastně byli. A dále, to je v podstatě otázka, eh, nebo tato data nejsou jejich, tato data patří jiným eh, lidem a oni de facto je mají jenom přepravovat. A třetí věc, ještě je tedy to utajení a dohled. V Velké Británii a také jinde jsme svědkem toho, že dohled eh, jak si je v rukou parlamentní výboru. Otázka je, čeho se tyto výboru, výbory mohou dopátrat. Eh, tyto tajné služby mají de facto monopol eh, na všechny ty informace, na to, co se bude a nebude zveřejňovat. Je to vlastně otázka 20 otázek. Eh, v podstatě eh, lidé nevědí, na co se ptát. Nikoho nenapadla otázka, jestli například byly napadeny bezpečnostní protokoly. A legislativa je prostě taková, že parlament eh, žádný faktický dohled nemá. Třeba v roce 1994 ve Spojených státech eh, byl přijat eh, telekomunikační zákon, podle kterého Secretary of State může nařídit všem telekomunikačním firmám dát příkaz, že musí splnit příkaz, jakýkoliv příkaz. A toto jde zcela mimo parlament. Parlament se to vůbec nemusí dozvědět. A to opět eh, v dalším zákoně eh, z roku 2000 opět parlament není informován o příkazech pro firmy. Eh, nebo tady máme zákon o komunikacích, o datové komunikaci z roku 2012 a opět vláda Velké Británie může přikázat eh, jakémukoliv eh, poskytovali internetu, aby začal sbírat konkrétní metadata. Opět bez vědomí parlamentu. Čili tato legislativa, to je prostě biankošek pro vládu, pro tyto agentury, aby si mohli provádět sledování a špionáž, aniž se to kdokoliv dozví. Čili je to možné. Musíme se tady ptát, vůbec nějaký parlament být schopen eh, vůbec pojmout, jaký rozsah má tady toto sledování. Eh, může vůbec vědět, na co se ptát. A opět, eh, není nějak překvapivé, že zejména ve Spojených státech a Velké Británii tyto dohledové organizace eh, de facto dodávají legitimitu toho, tomu, co dělají špionážní agentury, protože vědí to velmi málo. Nedávno proběhla debata eh, v dolní sněmovně britského parlamentu eh, právě o těchto věcech a jeden člen bezpečnostního výboru řekl, že před Snowdenem Eh, tento výbor nikdy nedebatoval o programu PRISM. Prostě je nenapadlo zeptat se, jestli vláda má přístup k datům Google nebo Microsoftu. Až teprve Snowden eh, vlastně přispěl k tomu, že takovéto otázky napadly. Eh, podobně bývalý člen Rady pro národní bezpečnost, který hovořil s Guardianem, také řekl, že za poslední dva roky tedy eh, nikdy, nikdy se nebat, nedebatovalo o tempoře. Čili opět hovoříme o vrcholné eh, ochranném patře exekutivy a opět tady se nehovoří vůbec o programu Tempora. Pokud se týče komunikačních databází, o tom tady už byla řeč. Tady je v podstatě eh, způsob, jak byl eh, úplně obejít parlament. V roce 2008 vláda navrhla eh, vytvo, vytvoření tedy centralizované databáze, databáze, kde prostě veškerý internetový provoz by byl zaznamenáván. Neprošlo to, domnívali jsme se, že to bylo Eh, že to bylo eh, zrušeno. V roce 2012 eh, se to dostalo do parlamentu znovu, ale tentokrát už tam nebyla řeč o centrální databázi. Nicméně celou tu dobu GCHQ toto stejně provádělo, přestože to parlament odmítl už v návrhu. Závěrem, co dál? Jak to řekl pan Bickford, že totiž je třeba zavést pojistky do našich postupů. Tak já myslím, že je třeba vrátit se k právnímu státu. E, tyto špionážní agentury příliš dlouho fungovaly bez kontroly a teď vidíme, co se stalo. Čili abych řekl, že je skutečně e, e, třeba opustit eh, debatu o dohledu. Ten je prostě úplně mm, nefunkční, čili je třeba eh, se znovu eh, začít debatu o tom, o principech, jak chránit lidská práva. Občanské společnosti po celém světě hovoří tedy o těchto principech, jak tedy případné sledování dat eh, uvést do souladu s lidskými právy. A je tady těch 13 principů, které musí být eh, naplněny, aby vše bylo v pořádku. Ten náš návrh byl poměrně, poměrně nenáročný. V podstatě jsme, říkáme, že je třeba, aby byl jasný eh, zákon, který umožní vládě dozorovat špionáž. Je třeba eh, definovat pojmy, jako je eh, ekonomický, ekonomický blahobyt, eh, lidská práva a tak dále. Je nutné, aby vše se odehrávalo se soudním souhlasem. Musíme mít transparentnost v rozsahu a využití takto získaných dat Eh, je třeba, aby byli eh, pokud jsou lidé sledováni, aby jim to bylo sděleno. Toto jsou myšlenky, eh, které jsou zakotveny do všech možných zákonů v Evropě, je to jsou mezinárodní judikatory a tak dále. Či to jsou principy, které nás mohou vrátit zpátky na stezku právního státu. A pouze v kontextu těchto principů se můžeme bavit o dohledu. Dohled můžeme obnovit, jakmile obnovíme právní stát. Dohled potom musí také chránit právní stát a nikoli eh, poskytovat eh, eh, zástěnu pro špionáž. Děkuji. Takže nejdříve naši stínoví zpravodajové, a nejdříve pan Kvelio. Takže to je vaše první otázka, prosím. Děkuji, Claude. Já si myslím, že to bylo velmi zajímavé, to, co řekl pan Bitford. Zeměna, pokud se hovořilo o té potřebě Eh, právního dohledu. Myslím, že je velký rozdíl mezi eh, Velkou Británií a Portugalskem. Třeba žádný člen eh, portugalské vlády nemůže autorizovat sledování. Víme, že v Británii někteří členové vlády mohou. A dále také právní nebo řekněme soudní dohled ex post prostě nestačí. My tady víme, že dohledu podléhá jenom malá část činnosti. A de facto mm, té analýzy dat tedy mm, může být eh, daleko více, než eh, se je schopen uhlídat dohled. A souhlasím také s tím, že problém není v dohledu, ale v právním státě. Dohled by opravdu měl být tady od toho, aby chránil právní stát. Eh, jak můžeme hovořit o reálné parlamentním dohledu, jestliže eh, jde o mm, členy výboru, kteří jsou jmenováni mm, premiérem, eh, nikoli eh, jsou z řad, nejsou z řad zvolených poslanců. Já jsem to tu praxi zažil v Velké Británii. Čili můžeme v této souvislosti hovořit o řádné parlamentní eh, dohledu a v souvislosti s dohledem mně také bylo řečeno, že že eh, soudce sice může ex post eh, přeskoumávat eh, kroky, které byly tedy učiněny, ale na podmět vlády zase. Děkuji. Ano, eh, ano, ano, já bych jenom řekl, že my nepoužíváme Velké Británii titul prezident, my máme předsedy. Dobře, byla tady řada mm, podobných e, otázek, takže můžete odpovědět možná nejdříve a potom Gas. Děkuji. Ano, ano, e, zajímavé otázky. Zejména tedy ze strany Francie, pokud mohu takto říci. Čili eh, ten systém dohledu eh, s eh, vyšetřujícím soudcem, to funguje dobře. Já myslím, že je třeba začít jinde. A sice my, my máme rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva, a to, že staré mnoho let. A tam bylo řečeno, že sběr Eh, informací je velmi obtížný a jakákoliv rigorózní regulace eh, znamená omezení schopnosti provádět špionáž a to znamená, to je nebezpečí pro veřejnost. Evropský soud rozhodl, že veškerá rozhodnutí o nezbytnosti a adekvátností této činnosti eh, je tedy důležité posoudit a pokud toto je splněno, pak to stačí na to, aby se mohla provádět činnost, která je považována za nezbytnou pro ochranu veřejnosti. Ale nesmí to být zneužíváno. Já tady plně souhlasím s tím, že parlamentní dohled nefunguje. To je prostě mimo tu vlastní hru, to je mimo hřiště. A ani vyšetřovací tribunály příliš nefungují, poněvadž eh, to všechno se odehrává ex post, mnohdy s velkým spožděním a fungovat mohou maximálně selektivně. Pokud chceme řádný dohled, musí to být soudce, eh, který bude rozhodovat o rovnováze práv a legálnosti v okamžiku, kdy eh, se ta činnost odehrává. Tento soudce musí mít v ruce jaksi tuto váhu. A jinak, pokud to tak bude, pak se výrazně sníží riziko zneužití. Já si myslím tedy, že ten že ten dohled by měl být v rukou v rukou parlamentu, čili eh, příslušné výbory by měly být voleny z řád poslanců a podobně ty vyšetřovací tribunály by měly být voleny eh, parlamentem, nikoli jmenovány eh, premiérem. Není to všelek, ale každopádně to může eh, zlepšit situaci. Klidně můžeme eh, adoptovat ten francouzský systém, ale skutečně eh, je třeba dát agenturám prostor, aby mohli vyvíjet svou činnost, ale zároveň jim bránit zneužívání. Situace ve Velké Británii je ještě horší, než jste řekl. Eh, eh, současný eh, předseda tohoto výboru je bývalý ministr, který za toto agendu odpovídá ve vládě. No, nicméně zákon to tedy změnil. Je to pořád neadekvátní, ale aspoň něco. Nicméně pořád je možné, aby exekutiva zadržovala informace před tímto vyšetřovacím výborem, čili jak mají dohlížet, když se ani nerozví, co se děje. Jinak eh, pokud se týče týče tedy toho soudního dohledu, eh, měl by to být, klidně to může být bývalý soudce a Eh, tyto úřady existují, ale v podstatě mají velmi málo zejména lidských zdrojů. My máme různých eh, dotazů kolem pěti tisíc ročně a ten úřad je velmi malinkatý, který se tím má zabývat. Prostě nemají lidi, nemají technické zdroje na to, aby mohli pracovat řádně. Nicméně obecně eh, proč ten parlamentní dohled je ve Velké Británii tak mizerný, No, je to prostě tím, že jsme tady dříve prism a podobně neměli. A e, taky dá se říct, že e, se proti tomu nic nedělá ani v době, kdy už se o tom ví. A pořád to mnozí ještě chrání a obhajují, takže taková je dneska situace. Děkuji. Možná já bych si ještě rozvedl tu otázku pana Quelia. To je ta otázka eh, politiku a příkazu. Eh, jestliže tady někdo je eh, ředitelem MI5 nebo MI6, je právě teď jaksi vyšetřován. Já mám totiž pocit, že mnozí politici a politické strany eh, tak nějak se nemohou eh, dostatečně smířit s tím, že jsou to politici, kteří dávají příkazy pro tyto věci. A eh, tato situace už dlouho nebyla reformována a domníváme se, že je tato úprava anachronistická vy mm, se pro takový ten eh, otevřený francouzský systém, eh, soudcovský systém, ale by se dal říct. Čili já nevím, eh, tady se hovořilo tady o jiném právním rámci pro dohled, ale je to prostě skutečně tak, že my v tom našem systému nemáme vyšetřující soudce. Prostě ten systém jsme nechali tak, jak je, a spoustě jí to nevyhovuje. Byl tady profesor Cameron, který řekl, že ty německé a švédské systémy jsou eh, menší, tedy pokud se týče špionáže, ale ten dohled eh, a rámec pro dohled je daleko kompetentnější. Zatímco ten náš prostě není dostatečně rozsáhlý a dostatečně kompetentní. Čili je to strukturální problém, ale také samozřejmě ten politický problém. A já tedy mám otázku. Bude skutečně tak těžké s tím něco udělat? protože eh, politici budou mít strach se do toho pouštět. Čili tam je politické riziko, které asi nebudou chtít akceptovat. Čili mm, my tady teď máme jeden, eh, jednu tajnou službu, eh, proti níž se vznášejí tady tato obvinění všelijaká. No, já bych chtěl říct, že integrita těchto agentur a příslušných ministrů ta se nedá spochybňovat. Já jsem s nimi spolupracoval dlouhá léta a musím říct, že eh, eh, anomálie těchto špionážních agentur je tedy v tom, že oni musí být, jak si zvyklé, lhát a šedět. Tak, aby ostatní lidé mohli být v bezpečí, čili tam ta integrita, ten řád integrity je velmi přísný. Pokud je tady ta otázka ministři versus soudci, podle mého případu, eh, názoru, eh, Eh, měli jsme tam ten případ Leanda, dnes se o tom nehovořilo. A my de facto eh, tuto otázku eh, neřešíme, pokud se tedy nevrátíme zpátky k lidským právům a tak dále. Lianda to řekl jasně, protože špionáž je obtížná věc, eh, tak je ten rámec, podle kterého se eh, proporcionalita a nezbytnost stanovuje poměrně eh, flexibilní. S tím, jak se začalo používat elektronická špionáž, tak to bylo všeobecné překvapení. Za posledních pět let se to strašlivě rozšířilo a tak jako poslanci eh, vždy a všude. Ne, že by si tomu vyhývali, ale trvá jim, než se toho ujmou, než pochopí, o co jde. My ve Velké Británii určitě chápeme, že eh, pokud tady zavedeme 13 principů a eh, řadu předpisů, který kterých hovořil profesor Cameron, a no tak to udusíte špionáž a ta vás už nebude chránit. Čili my potřebujeme celistvější a potentnější dohled a vracím se k tomu francouzskému eh, systému. Eh, pokud je, existuje soudce, eh, který řeší věci za pochodu s tím, jak probíhá činnost špionážní služby, tak on má tu nejlepší šanci, že posoudí nezbytnost a přiměřenost činnosti. Profesor Hossein, myslím, velmi správně eh, se pustil do britské vlády a parlamentu, ptal se jich, co se vlastně děje. Eh, a já jsem si jist, že pokud neuspěje, obrátí se na Evropský tribunál pro lidská práva, kde dojde k tomuto rozhodnutí opět. A určitě jsem přesvědčen, že tento soudní dvůr řekne, doby se změnily, už nemůžeme eh, jít tou cestou příkazu, a parlamentního dozoru je nutno zavést soudní dozor. Jak to bude vypadat, nevím, ale předpokládám, že eh, budou zastánci francouzského systému. Okay, the next one, um, next is, uh, Jan Albrecht. Thank you very much. Um... Děkuji vám. Především děkuji za to, že jste přišli, že jste tady s námi. tato zkušenost a odbornost, ano, to jste nám tady to, do toho vnesli. There is uh, scrutiny taking place, uh, so... Já jsem velice rád, že současně s naším slyšením uh, probíhá vyšetřování uh, ve britském parlamentu, čili doufám, že se ledy pohnou. Ale musím říci zcela jasně, že z mého hlediska z toho vyplývá velice důležitý úkol pro nás. Že v podstatě jde o to, aby eh, eh, se Eh, odehrávalo všechno podle těch 13 principů a to by se mělo týkat GCA, HR a samozřejmě eh, také eh, charta základních práv, to je také otázka, která je závazná ve Velké Británii a tady vlastně je třeba, abychom spolupracovali. Já bych se tady rád zeptal nejdříve zákon eh, REPA. To je ten eh, odstavec 6.4 eh, tempora. Ale možná, kdybyste mohli rozvést, jak to vlastně funguje, když podle tady toho 8.4 se vydá příkaz, protože ve Velké Británii Eh, to musí být specifikováno, eh, tedy omezeno na určitou osobu nebo na určitý objekt. Takže eh, podle paragrafu 841 já nevím, to může být, já nevím, je možné vydat příkaz na konkrétní podvodní kabel. Čili nevím, jestli jak se s tím vypořádat. Také bych rád věděl, zda takový příkaz eh, musí mít eh, požehnání eh, Secretary of State ve Velké Británii a tedy v jaké šíři se vydají tyto schválení a e, jestli tedy je možné v právním státě vytvářet programy typu Tempora. To je samozřejmě také otázka špionáže, případně analýzy informací e, mimo určité teritorium. Čili to je také otázka, jak se mohou používat tyto příkazy podle REPA. A jestli se to teda týká jenom, eh, nebo funguje to podle britského práva, nebo to může obecně fungovat i v Evropě? Tempora a repa. Eh, otázka, tady odpověď vaši otázku samozřejmě spočívá v tom, že eh, ten vyšetřující tribunál rozhodne o příslušné stížnosti. No a potom samozřejmě Evropský tribunál pro lidská práva. A myslím, že víc tomu nemohu říci. Pokud se týče potvrzení od Secretary of State, ano, v určitých případech podle REPA eh, to tak je nutné, ale v jiných případech se může policie rozhodnout sama na tady určité vysoké úrovně. Gasy? Vy jste přesně popsal náš případ, tak jak to vypadá eh, před tím vyšetřovacím tribunálem. Eh, samozřejmě, pokud se týče toho právního rámce, eh, ty příkazy a potvrzení v rámci repa. Ten příslušný bezpečnostní výbor, eh, když měl reagovat na odhaleních o prismu a tempoře, tak také se snažili přijít na ten právní základ, jak tedy příkazy podle REPA a zákon o tajných službách z roku 1994, jak je to jak je to slučitelné s lidskými právy. Čili oni se na to dotazovali stejně jako nyní my. Ale to eh, je všechno o principech. Zda je tedy vhodné, aby eh, některá země rozlišovala mezi interní a externí eh, komunikací, mezi třeba Američany a neameričany, mezi cizinci a vlastními občany v věku globální komunikace, globální ekonomické komunity, já si myslím, že to už je neudržitelné. Čili ten eh, komponent repa se snaží odlišovat nás od vás. Ernst. Ja, vielen Dank. Um... Děkuji mnohokrát toto rozlišování mezi Američany a neameričany jsme zažili v naší cestě do Washingtonu. E, díky za to, co jste nám tady tak čestně řekl. Velice si toho vážím. Třeba, že je to na takovém mlhavém, deštivém dní a nezbuzuje to zrovna optimismus, ale to už sebou nese ta otázka samotná. Eh, je třeba, abychom mohli přemýšlet o hloubce celého tématu. Vy jste pátrali po právním základu pro toto špionování a pak, když neexistuje vůbec žádný právní základ a ledabilé zákony, tak jste řekl, že parlament nemá žádnou opravdovou kontrolu, že to bylo zvenčí obcházeno, to znamená, že tady dochází k podvodům, to vyjádřím takto. Uh, to se tedy děje také, abyste řekli, že třeba posílit právní základ a opět eh, znovu obnovit právní stát. Ale kde začít podle vás a jak? Jak byste a co byste nám doporučil? Jak je možno znovu obnovit právní stát, tak jak se to formuloval vy? Kde jsou nejdůležitější body? tohoto přístupu a vraťme se k občanům a občankám, kteří jsou naprosto bez ochrany vydání v šance. Jak s tím naložíme? S občany, kterých se to teď týká. Co nám doporučíte, abychom tento stav bez ochrany změnili? No a to, co tady slyšíme, není tedy logicky příliš optimistické. Mm, ale rádi bychom si vyslechli nějaká doporučení. Za třetí, jak víte, tak my máme vyšetřovací výbor v Německu, kde se šetří NSU a ukazuje se, že máme více problémů s spravodajskou službou, nejenom proto, že kontrolují a jde o to, co kontrolují. E, nakonec se prokázalo, že odhadli e, úplně nesprávné věci jako ohrození a ty věci, které vlastně ohrožení představovaly, které by bylo bývalo třeba kontrolovat, nekontrolovaly, nesledovaly. Čili jedná se také o přiměřenost sledování a také o otázku, co je tedy vlastně hrozba. A jedná se o to, co se bude pojímat jako hrozba. A to nevyřeší pouze udělení povolení ze strany soudce. A já, to jsou tedy věci, o kterých bych se rád doslechla něco bližšího. Thanks, Cornelia. first to... Děkuji, Cornelie. Jako první odpovídej, je to potom Gas, jako vždy. Děkuji. Nejsem si moc jist, jestli mohu zacházet do podrobností co do doporučení, jak bych si já představoval budoucnost. Pokud jde o rizika, no, to musí určit analýzy tajných služeb. To musí udělat sami rozvědky. Ale co se s těmi riziky pak udělá? To je pak e, otázka na ně a na jejich příslušnou jaksi žádost pro toho dohledného soudce, co do těch prostředků dohledu, které mohou použít, e, jaké informanty mohou najmout, a ten soudce potom vyváží ta práva státu a jednotlivce s eh, legalitou použitých prostředků. A v tom okamžiku eh, vznikne rozhodnutí, zda dochází ke zneužití nebo zda je to přípustné. Potřebujeme komplexní eh, seznam použitých dohledových opatření. Eh, momentálně máme v mnoha zemích v podstatě spíše takové míšení pravomocí a vládních pravomocí. Například eh, máme ve Velké Británii Intelligence Services Act, Intelligence Services Act, Data Regulation Act, z různých důvodů máme Data Retention Act, protože vláda chce retenci dát a je potřeba přijímat zákony kvůli tomu, že to rozvědka chce. Musíme zaujmout nějaký komplexní právní přístup. Potřebujeme zakázat hromadné sledování. Já zkrátka nechápu, jak to může být kompatibilní s lidskými právy. To mi nedává vůbec smysl. Je potřeba to zkrátka dobře zakázat. Je potřeba přeskoumat um, různé um, porušování bezpečnostních standardů, neoprávněné zacházení s technologií. Je naprosto nepřijatelné, aby tajné služby svévolně pozměňovaly eh, internetové protokoly, které jsou potřeba pro provádění obchodů a pro každodenní život. Já jsem upřímně řečeno optimista. Myslím si, že se věci zlepší, protože GCHQ eh, si toto mohli dovolit eh, tehdy, když ještě dohledávali telegrafy. Tehdy vláda používala vlastně jenom telegraf, ale dnes se používá internet. Dnes používá internet každý člověk, každý komunikuje nadnárodně. Společnosti si dávají záležet na tom, aby lidé měli důvěru ve svou bezpečnou komunikaci. A e, proto je důležitá tempora, proto je důležitá pracovní skupina pro inženýrství, proto jsou důležité soukromé společnosti, protože to jsou ty faktory, které budou nejvíc naštvané, když někdo takto své volně začne se systémy manipulovat a s nimi je proto potřeba spolupracovat. Jenom velice rychle. Nemyslím si, že bychom měli ztrácet ze zřetele, že opozice tedy, teroristé, organizovaní zločinci a tak dále, mají přístup k těm nejsofistikovanějším metodám komunikace, například dark web a jiné. A kromě toho mají i nejsofistikovanější metody hackování, a to i těch nejtajnějších tajemství jednotlivých států. Pokud toto nezohledníme, a nezohledníme to realisticky a nepochopíme, že skutečně je potřeba rozšířit rozsah dohledu tak, abychom s nimi mohli efektivně bojovat, pak se vystavujeme riziku. Ano, to bylo eh, velmi zajímavé. A jako další Ana Gomez. Děkuji. Eh, Zasnělo tu že jde o znovu zavedení právního státu, než můžeme začít zlepšovat dohled. Já si myslím, že jde o právní stát, jde o demokracii. Jde o demokracii, protože já tu tak trošku cítím, že může dojít k obrovskému zkreslení demokracie. Může to být v podstatě takový připravovaný převrat pokud nezajistíme návrat k právnímu státu a nezajistíme, že budeme mít existující a fungující demokratický dohled. To je totiž přesně to, co nám tu chybí. Všude. I v Americe. Eh, my jsme tam byli minulý týden, já jsem se ptala Mikea Rogerse, kongresmena výboru pro tajné služby. Já jsem se ho zeptala, když to nevěděl prezident, tak kdo to sakra věděl? Věděl to váš výbor? Ale on mi tehdy vůbec neodpověděl. Takže nevím, jestli to věděl a nechtěl mi to říci, nebo jestli o tom nevěděl a nemohl mi to říci. Což by tedy znamenalo, že velký bratr se utrhl ze řetězu. A proto jsem se ptala několika těch lidí, co bude další? Bude NSA špehovat prezidenta? Nebo co? A jaká je vaše otázka? Ano, ještě mi řekněte. Ano, otázka následuje. V případě Británie. Pane Bigforde, vy jste řekl, že prezident Bush obešel soud FISA. A později pak byl tento orgán ještě dále oslaben. Můžete nám říci, zda někdo, třeba někdo, koho znáte, byl zatčen v důsledku tohoto obcházení e, soudu FISA, nebo někdo byl nějak postižen v souvislosti s touto situací? Nebo zda zkrátka někdo někoho potrestal za tuto manipulaci stávajících mechanismů? E, já nevím, dovedete si představit nějakou spolupráci s Británií, eh, která by mohla v této oblasti existovat? Ptám se vás proto, že si říkám, jak se potom Británie v rámci dohod, které má se Spojenými státy, hodlá zapojit do spolupráce se systémem, který nikdo nekontroluje. A teď nemluvím o tom britském systému, já mluvím o tom americkém. A teď k tomu britskému systému. Můžeme předpokládat, že eh, pokud tedy skutečně bude určeno, že Belgacom, belgická telekomunikační firma, to společnost, byla eh, ze strany GTHQ eh, počítačem napadena, takzvaně hackována. Proběhlo to na základě příkazu Brit, nějakého britského ministra. A pokud eh, se dokáže, že britská ambasáda v Berlíně má na střeše nějaké špehovací zařízení, že to probíhá na základě příkazu britských ministrů? Můžeme předpokládat, že to tak je? Jinými slovy, alespoň v Británii dává někdo ty příkazy, anebo je to zcela svévolné jako v Americe? A pak bych se vás ráda zeptala ještě k té kolaboraci s ostatními agenturami v Evropě, tedy v evropských státech. Eh, máme tady různé systémy. Karlo Školňo mluvil o naší vlastní zemi, ale viděli jsme, že i tyto systémy mohou být jaksi překrouceny. Eh, jaké jsou vaše konkrétní zkušenosti? Existuje nějaký způsob eh, pokud tato aktivita se, sou, se, se týká mezinárodní spolupráce, tedy teď ne s USA, ale mezi evropskými státy a možná konec konců i mimo Evropskou unii. E, máme nějaký systém, který zajistí, že budou dodržována alespoň základní pravidla právního státu? Například eh, v případě toho brazilského občana, eh, toho spolupracovníka jednoho žurnalisty z Guardianu. Dovedete si představit, že snad byla nějaká spolupráce mezi britskou a brazilskou tajnou službou? Kdo nařídil jeho zatčení? Nějaký ministr? Nebo policejní šéf? Nebo šéf nějaké tajné služby? Nebo nějaký soudce? Nebo kdo? Já nevím, jestli pánové to budou vědět, ale eh, je to poslední otázka. Chcete na ní odpovědět oba? Třeba byste to mohli zároveň trošku schrnout. Eh, děkuji, ano, mimo jiné, za tu otázku. Takže, pánové, prosím, eh, puste se do toho oba a řekněte pár slov na závěr a pak tuto část ukončíme. Takže nejprve David. Děkuji vám, ano. Ano, eh, já vám v podstatě nemohu odpovědět na nic, eh, protože neznám fakta. Co se týče eh, toho obcházení soudu FISA, to byla exekutivní akce ze strany prezidenta a pak to bylo vlastně napraveno tím zákonem z roku 2008, čímž pádem kongres schválil to obcházení soudu FISA. A k tomu zbytku, eh, jak už jsem vám řekl, to, co se eh, s touto celou věcí děje, je, že rozsah sběru informací se exponenciálně posunul podobně jako hrozba, to znamená exponenciálně společně s tím, jakým způsobem tyto osoby Eh, které jsou vyšetřovány tajnými službami a eh, složkami činnými v trestním řízení, eh, útočily na náš stát. Parlamenty po celém světě dnes si uvědomují, že musí existovat nějaká lepší forma dohledu nad tímto obrovským datovým miningem a profilingem, který probíhá. Podle mého skromného názoru, abych to tedy schrnul, nejsem přesvědčen, že dohled jako takový tento problém může vyřešit. Je to případ ex post facto. Je moc pozdě. A podobně nejsem přesvědčen, že to vyřeší nějaká kupa nařízení. Samozřejmě může tomu pomoci, ale nějaký náklad eh, nařízení která svážou tajným službám ruce, nás maximálně vystavuje riziku. Potřebujeme se jaksi vrátit o krok zpátky, podívat se na ty principy, které už zde existují dlouhou dobu. Proporcionalita, nutnost a aspoň určitá míra jasnosti. To je to, co v legislativě potřebujeme. A potom tam musíme vrazit ten justiční eh, dohled přímo v terénu, eh, s těmi tajnými službami tak, jak budou pracovat. A potom musíme mít eh, jaksi záložní parlamentní nezávislý dohled. To je můj název, eh, to je můj názor. Tak umožníme tajným službám, aby fungovaly, aby nás chránili, ale zároveň tím absolutně minimalizujeme riziko zneužití těchto služeb. Děkuji vám. I já děkuji. Byly to eh, velmi dobré dotazy a já se jim vyhnu, protože odpovědi zkrátka neznám. Nevím, jak máme vládu přivést k odpovědnosti za to, že zneužívá infrastrukturu nějakého jiného státu. Nevím. Eh, my jsme to zkoušeli se SWIFTem. Jak máme eh, donutit SWIFT k odpovědnosti? A podobných stížností je celá řada. Já zkrátka nevím. Je to v podstatě úplně jako na divokém západě. E, v roce 1990 jsme říkali, že internet je divoký západ a že s tím musíme něco dělat. A teď je zase divoký západ v oblasti činnosti vlády já nevím, e, mě to trošku připomíná tu mantru Facebooku move fast and break things, takže rychle se pohybovat a všechno rozbít a dřív než se nadějete, tak budete miliardáři. A podobně fungují tajné služby. Eh, udělejte to rychle, všechno rozbíte a když vás někdo náhodou chytne, tak si to nechte od kongresu nebo parlamentu zlegalizovat a je to. Druhá věc, kdo je odpovědný, kdo je přiveden k odpovědnosti, kdo byl přiveden k odpovědnosti v USA v minulosti? Podle mého skromného názoru to nejhorší, co proběhlo v tom FISA Amendments Act eh, a Protect America Act předtím, bylo, že ty společnosti dostaly imunitu, když spolupracovali s vládou to zabránilo jakékoliv právní akci proti těmto společnostem a zabránilo to lidskoprávním skupinám, aby přivedly tyto společnosti k odpovědnosti. Ehm, ty společnosti mohly klidně předávat informace o svých uživatelích, aniž by e, proto měli právní základ. A to je potřeba zastavit. Je potřeba, aby i tyto společnosti byly zodpovědné, aby, nedo, aby nespolupracovali dobrovolně s vládou jenom protože si někdo myslí, že to je dobrý nápad. A to je přesně SWIFT. Eh, tam si někdo řekl, tak na ně budeme hodný, dáme jim ta data. A to nejde. Musíme se vrátit k tomu, že eh, jak si znovu nastavíme vztahy mezi firmami a vládou. A to je velmi důležité, protože pokud jde o novou mantru vztahu vlády a společnosti, tak vlády říkají, spolupracujte s námi, my uděláme zákony a připravíme vám podklady pro předávání informací a když budete odporovat, tak my si to stejně zařídíme, eh, navrtáme ty optické kabely, hekneme vaše systémy a zařídíme si to jinak. Eh, jak si můžeme dovolit eh, existenci programu Prism, když někdo hacknul datová centra Google? To přesně vůbec nejde. Buď to musí být podle zákona a podle právního režimu, anebo, nezlobte se na mě, je to zkrátka divoký západ. No, to vlastně moc optimistické není, no ale to se nedá nic dělat. Děkuji vám, říká pan předseda. Eh, rád bych řekl nakonec této části, eh, bez ohledu tedy na to, co jsme tady slyšeli od INT cenu, nemáme přímý přístup k vysokým úředníkům tajných služeb. Když už eh, někdo z nich přijde, jako například ve Velké Británii, tak jsou omezení na to, co mohou říci ze zákona. Nicméně i tak je e, ten jejich výstup před tím příslušným výborem v parlamentu důležitý, protože jejich vstupy jsou e, velmi cené. Děkuji vám, pánové, oběma, panu Bigfordovi i panu Hosinovi. E, díky, že jste přišli, děkujeme vám za diskusi. A tím, kolegové, se dostáváme Eh, k další části tohoto dnešního maratonu. My jsme začali už v 9 ráno, víte. Já za to nemůžu, za to může sekretariát. Eh, každopádně budeme pokračovat. Máme tady ještě čtvrtou část našeho zasedání a ta se týká a není, není za zavřenými dveřmi, prosím, eh, takže nemusíte odcházet, dámy a pánové. Jde o debriefing o e, expertní skupině pro transatlantské vztahy EU-USA. Tak, kolegové, eh, my víme, jak drahý je váš čas a všichni máte eh, velkou pochvalu za to, že jste tady zůstali. Tady to je to tvrdé jádro. Kdokoliv, kdo tu je od 9 ráno, má opravdu velkou pochvalu. Je nějakých 17.35, máme tady pět minut náskok. Není to za zavřenými dveřmi, jde o informování o práci transatlantské expertní skupiny EU-USA. Znovu opakuji, není to uzavřené jednání. Je to poslední část našeho dnešního slyšení. Dostanou se nám nejnovější informace od pánů Nemice a Príbeho. A eh, je to eh, vlastně v návaznosti hned na včerejší kolo jednání. A v podstatě rovnou máte slovo, pánové, ačkoliv já vím, že kolegové musí chytat letadla, vlaky a co jiného. E, nevím, jak tedy naši hosté, ale naši poslanci jistě, takže to asi budeme muset trošičku uspíšit. Kolik času tak asi máme? Hodinu říkáte, no dobře, tak nic. E, Vezměme to rychle, prosím, kolegové, ano. Ehm. Tady pan kolega mi neustále říká, máme spoustu času, dejme jim hodně času na projevy, ale to já moc nerad. Eh, chtělo by to něco takového rychlého, svižného, aby to odsýpalo. Eh, Pole, nejprve vy. Děkuji vám. Eh, Včera jsme se po třetí setkali s americkou delegací. Bylo to setkání původně naplánované na dobu před týdnem a půl ve Washingtonu, ale vzhledem k vládnímu shutdownu v Americe a vzhledem k posledním událostem nás Americe, Američané požádali, aby tato schůzka byla odložena. A tedy jsme ji odložili, ale řekli jsme dobře, ale tím pádem to bude v Bruselu a ne ve Washingtonu. Americkou delegaci eh, vedl eh, Bruce Schwartz eh, z ministerstva spravedlnosti a také Robert Litt, generální kancléř ředitele pro národní tajné služby v Bílém domě. Je to také autor, nebo řekněme editor, sbírky všech zákonů o tajných službách v USA. Velmi často je citován v tisku eh, jako člověk, který zastupuje americkou vládu na různých slyšeních v kongresu a při různých dohledových orgánech. Včerejší diskuse proběhla na základě eh, rozšířeného katalogu otázek, které pokrývaly rozsah a omezení eh, paragrafu 702 eh, zákonu o FISA, rozsahu ča- eh, paragrafu 215, eh, týkalo se to metod transferu dat směrem k vládě, používání sbíraných nebo jinak získaných dat, retence a rozšiřování dat, geografický rozsah sběru, kvantitativní indikátory programů u sběru dat u Evropanů, a potom tam byla ještě jedna zvláštní část o exekutivním příkazu 1233 a pak ještě otázka dodatečného pravního základu a nakonec eh, jaké máme pojistky pro, užívání, pro používání soukromých dodavatelů v tom smyslu, že tedy ti to nebudou dále předávat tyto informace. Obecně za to můžeme eh, říci, že ta diskuse v porovnání s předchozími schůzkami byla konstruktivnější. Ještě před tou schůzkou tento týden ehm, vrchní státní zástupce v USA, pan Holder, řekl, že americká vláda bere v potaz ehm, bere v potaz stížnosti Evropanu na ochranu soukromí a je to taková to právě nová otevřenost vůči stížnostem Evropanů, která zlepšila tu atmosféru těch jednání. Bylo to tam jasně vidět i včera. E, vlastně ta americká delegace nás upozornila, že v USA se teď děje hodně věcí, hodně rychle a e, americká vláda i ten takzvaný P-klub, to znamená e, spolek pro ochranu soukromí, který založil pan Obama a pan Sawyer. Děkuji za vstupy a jakékoliv podněty k tomu, jakým způsobem by bylo možné upravit americkou legislativu a postupy tak, aby tyto lépe respektovala, respektovali základní práva a ochranu dat. Robert Litt, generální kancléř ředitele pro národní tajné služby, pak odpovídal na otázky o limitech sběru a užívání dat, o indikacích a přidané hodnotě eh, těchto programů. Bruce Schwartz potom asistent eh, z Ministerstva spravedlnosti se soustředil na eh, dodatečné přeposílání a retenci těchto dat. Určité věci nám objasnili, nicméně netýkalo se to veřejné sféry. Klíčové otázky hromadného sběru dat Eh, sběru dat v Evropě a počtu evropských občanů, kterých se toto týkalo, zůstaly nezodpovězeny. U některých bodů, nějakých šest nebo sedm bodů v diskusi, nám eh, americká delegace slíbila, že zjistí, co je možné udělat. Co do tedy poskytování dodatečných informací, dávám jeden příklad za všechny. Eh, podle americké legislativy má americká vláda povinnost eh, ročně podávat zprávu o tom, kolik amerických občanů je přímo uvedeno ve zprávách, které eh, se vypracovávají na základě těchto, eh, těchto sebraných dat a pak se posílají prezidentovi nebo dalším vládním úřadům. A my jsme se jich zeptali, no dobře, můžete nám dát nějaké číslo k tomu, kolik Evropanů je zmíněno v takovýchto zprávách, pokud je to eh, pokud se zveřejňuje, kolik Američanů tam je, tak eh, možná by nebylo špatné žano, eh, tam mít kolik Evropanů. Tam je, což je samozřejmě ještě fallback z té prvotní otázky, totiž tedy kolik evropských telefonních čísel ukládáte podle článku 215 FISA, kolik dat sbíráte od Evropanů a tak dále. To jsou všechno otázky, na které nám nikdo neodpověděl. Americká strana nám pak stručně představila momentální návrh reform. Eh, vysvětlili nám, že eh, momentálně se ty reformy soustředí na práva na soukromí američanů, amerických občanů, nicméně eh, řekli nám, že se dále stále více zohledňuje právo na soukromí neameričanů, tedy zejména Evropanů Nicméně my jsme řekli, že Evropská unie i nadále chce apelovat na důležitost tohoto aspektu. Je každopádně dobře, že návštěva delegace parlamentu i návštěva místopředsedy měla svůj účel a velmi dobrý dojem jsme udělali i na tu pracovní skupinu pro soukromí v Americe a podobné bychom mohli říct to té Sojerově zprávě. Komise momentálně společně s předsednictvím připravuje společnou zprávu, která bude představena Koreperu, až bude hotová. Děkuji vám za pozornost. Samozřejmě, jako vždy, pokud máte dotazy, rádi vám je eh, zodpovíme. Pane Príbe, vy nebudete nic dodávat, jenom počkáte na dotazy. Dobře, děkujeme vám, pánové. Jak jste řekli, my jsme se s tím, s tou skupinou pro soukromí setkali, byli tam, myslím, čtyři poslanci z našeho výboru v té delegaci a i my vypracujeme plnou podrobnou zprávu jak pro tento výbor, tak pro výbor AFET, eh, což muselo být odloženo, mělo to být tento týden, ale bude to někdy v blízké budoucnosti. Jasné, že tyto věci musíme také probrat. Eh, setkali jsme se také s Presidential Review Group, s pracovní skupinou eh, prezidenta, eh, kteří tam také na té vaší včerejší zkoušce byli zastoupeni, pokud vím. Dobrá, takže teď otázky. Eh, formálně to vezmeme po pořádku. Karlosi, chcete se zeptat místo Exla? Ne, takže jdeme na Jana. Vy máte otázku jako stínový zpravodaj? Děkuji. Děkuji vám za informace. Mám i na vás jednu otázku. Eh, poté, co se dokončí tato práce a vzhledem k tomu, že jste nám to teď tak hezky schrnuli, jaké další kroky komise podnikle, podnikne k tomu hromadnému sledování eh, občanů, a pokud jde o vysvětlení opatření, jaká přijmeme v oblasti národní bezpečnosti, eh, co se týče masového sledování v Evropě a v USA? Eh, já to vezmu všechno najednou, pánové, když dovolíte, protože už nemáme mnoho času. Kornelie, máte otázku? Vielen Dank. Děkuji. Je to zhruba to, co jsem také čekala, co jste nám tady přednesli při veškerém úsilí, které jste vyvinuli a které naprosto akceptujeli, ale je třeba konstatovat, že tady nejsou žádné počty, kolik Evropanů se tady sleduje. Americká vláda bere díky bohu záležitosti Evropanů na vědomí, no tak to už je tedy pokrok. Ale já se chci zeptat zcela obecně, co teď ještě očekáváte od této skupiny odborníků? Jak to má pokračovat, nebo čím to jaksi skončilo? Je mi to... Není mi to tedy jasné. A říkám to schválně provokativně, protože je třeba, abyste si uvědomili, že zatím z těch informací, které jsme se od vás dověděli, nejsme schopni toho mnoho udělat. Otázka je, jak se do toho bude pouštět ta druhá stránka transatlantické strany. Ana je další. I... Uh, Děkuji. Já mám z těch kontaktů z Washingtonu v minulém týdnu takový dojem, že alespoň si snad lidé uvědomují, jaké jsou eh, naše obavy, jaké jsou naše stížnosti a že je potřeba věci vyřešit tak, aby to nemělo špatný vliv na jednání o eh, TTIP. Tam se hovoří konec konců také o digitálním hospodářství a pomohlo to, myslím, v soustředění jednotlivých aktérů a snad to urychlí celý tento proces. Ale je zde jedna oblast, kde jsem stále vnímala takový blokační přístup, ačkoliv se lišil člověk od člověka. A e, to byla ta otázka soudní nápravy pro evropské občany, e, které toto, abych tak řekla, semlelo. Protože podle amerického systému naši občané toto právo nemají, je to pouze výsada američ, amerických občanů. Ačkoliv eh, u některých osob jsme k tomuto vnímali jaksi pozitivní přístup, eh, někteří se chtěli poučit z našich zkušeností, ale jinde jsme, a to zejména na ministerstvu vnitra USA, jsme narazili na jaksi velmi pevné stanovisko v tom smyslu, že na to máme zapomenout, protože když to dáme Evropanům, tak nám začnou na dveře klepat Afgánci za chviličku. A ačkoliv Afgánci jsou taky lidé, tak jak si ten rovný přístup tam úplně není. Eh, jak vnímáte tuto otázku? Birgit, eh, chcete se na něco zeptat? Jen velmi krátce. To se týče toho množství zpráv, které máme a celé řady příslibů, které můžeme jenom těžko přeskoumat, připomíná mi to německé přísloví, které praví důvěra je dobrá, ale kontrola je lepší. Ale právě v otázce kontroly mm, máme potíže při tom, jaké mechanismy bychom měli zvolit. Já už jsem se na to jednou ptala, eh, protože co můžeme udělat pro to, abychom se byli jistě tím, že se do budoucna bude postupovat jinak než do posud. Dnes ráno jsme diskutovali o tom, jak vysoký je rozpočet pro NSA. Já jsem si to napsala. Myslím, že to je ročně. 7 miliard. V tom případě už je mi fuk, jestli to je euro nebo dolary. A 37 tisíc přímo zaměstnaných eh, spolupracovníků NSA. Já tedy nečekám, že se zítra změní rozpočet a všechny lidi propustí. Mám tedy tak trochu pochyby ohledně těch mechanismů, které by nás mohly dovést k jiným výsledkům. A proto se teď chci zeptat, možná trošku provokativně, na to nemusí teď odpovídat zástupci komise, protože mm, nejsou kompetentní v této otázce, ale já si kladu otázku, proč si netroufneme jako Rada a jako Evropská unie jako celek například uložit k ledu eh, smlouvu o TTIPu, než budeme mít jasnější signály. Thanks, Just a final question from me. Poslední otázka ode mě, Pole. Eh, Bob Litz byl na Eh, vašem setkání včera. Čili to je šéf eh, Národní eh, špionážní agentury. A on také současně prezentace na Capitol Hillu. A my jsme se ptali, jak to proběhlo, jestli to byla součást nějaké dlouhodobější strategie, podle které by NSA měla komunikovat o své činnosti po dlouhém období, kdy se o tom vůbec nemluvilo. Čili on potom tedy na Capitol Hillu Eh, vyjádřil určitou svoji eh, pozici, která je tedy dočasná, ale je. Eh, jaký je smysl této transatlantické pracovní skupiny? Jaká je tam strategie? Bude se vyjadřovat k dalším odhalením? Nebo co bude? To je důležitá strategie, poněvadž se to týká všech těch bojů a otázek, co v tomto podnikají vlády státu EU, jestli tedy se o tom dá něco říct. Je to zajímavá strategie. Já vím, že na komisi tedy padají tyto otázky. A dále, kdy ta zpráva vyjde v konečné podobě? otázce dalších kroků. Myslím, že pro komisi je klíčem přijetí nařízení, eh, poněvadž klíčovým zdrojem pro NSA jsou soukromé firmy a mm, je třeba regulovat to, co tyto soukromé společnosti smí a nesmí. K pracovní skupině, mandát pracovní skupiny, respektive ten text koreperu, eh, říká, že eh, pracovní skupina má předložit zprávu a poté se rozhodne. Takže podáme zprávu a pak se uvidí. Zda skupina bude pokračovat ve své činnosti nebo ne. A eh, americká delegace potom přijala dalších sedm otázek a my no, doufáme, že nám odpoví ještě před finalizací této zprávy. A ta společná zpráva s předsednictvím eh, doufám bude do konce roku. Totež platí o posouzení těchto faktů ze strany komise a také eh, posouzení toho Safe Hub. Čili to jsou příští předpokládané kroky. Bude samozřejmě probíhat eh, summit místo předseda pro eh, justici a vnitro se ještě jednou setká se svým protěžkem do té doby. A co se instrumentu týče, je třeba si uvědomit taky, nebo eh, de facto všechno to posuzovat v souvislosti s eh, platnými bezpečnostními dohodami se Spojenými státy. Teď probíhá zjišťovací dialog a myslím, že Robert Lid a další z delegace EUUS pochopili, že vše, co děláme v rámci vztahů se Spojenými státy, ať jsou to dohody nebo jiné úpravy, všechno tedy je založeno na důvěře. Ta důvěra prostě musí být. To je také ekonomická záležitost. Můžeme důvěřovat internetu, mohou naši občané důvěřovat internetu. Důvěra je nezbytná také bezpečnostní spolupráci. A jestli se mě ptáte, Eh, zda tedy budou nové otevřenější strategie eh, vůči NSA, tak já skutečně musím říct, že máme mnoho různých dialogů, které se vedou na různých úrovních. A myslím, že eh, všeobecně se chápe, že lepší transparentnost je dobrá věc, ale sama o sobě nestačí na to, aby byla obnovena důvěra. To, že jste nás špiclovali ve velkém dlouhou dobu. Dobře, že to teď víme, ale to nestačí. Proto je tedy důležité zabývat se také rozsahem eh, vašich činností. Co se shromažďovalo, proč, co všechno toho patří a všechno co nás posune od toho současného stavu, kdy se, kdy se shromažďuje všechno možné bez hladu a skladu k něčemu rozumnějšímu, tak to je lepší. A za třetí, nestačí jenom tedy se bavit o tom samotném sběru dat, ale také o tom, co s těmi daty se bude dít následně. Čili důležitost eh, tady je eh, pochápána různě. Eh, Splené státy kladly důraz na využití těch dat a sběr nebyl tak důležitý. Ale z hlediska základních práv, jak platí v Evropě a ochrany dat, tak ochrana občana začíná už v okamžiku sběru dat. Ano, to je pro Spojené státy, tedy ano, data se seberou a ta věc začíná tím, že někdo začne analyzovat. My eh, se na to díváme jinak. Problém pro nás začíná v okamžiku, kdy vůbec někdo data začíná sbírat. Prostě tadyhle ty transatlantické kabely a tak, prostě na tom sběru dat musíme zapracovat jako první. A druhá věc, potom jejich využití a dalších práv, přístup, mazání a tak dále a samozřejmě ehm, možnost odvolání u soudu. E, právní či e, soudní e, náprava. Čili toto je dlouhodobý problém, který je součástí toho zastřešujícího, té zastřešující dohody, které se týká také Eh, dat a tak dále, ale ne špionážní služeb. A realita je taková, že mnoho eh, občanů, kteří přichází do Evropy, mají, mají jednoduše a prostě přístup eh, k soudnímu odvolání, soudní nápravě protože to je lidské právo pro nás. Jestli jsou to Afgánci, Číňané, Severokorejci, každý z nich má právo na soudní, na právnický přeskum. Na druhé straně ve Spojených státech v oblasti ochrany dat a také ty zastřešující dohody zatím eh, eh, se na soud mohou obrátit pouze američtí občané. A samozřejmě my usilujeme o rovné postavení Evropanů. To se dá vyřešit v té zastřešující smlouvě. A my samozřejmě doufáme, že, a zatím to tak vypadá, že poměrně rychle v tomto směru dosáhneme pokroku. Ano, děkuji, děkuji také za zmínění toho, té zastřešující dohody. A se ptám, jestli pan Rýbe by ještě chtěl něco dodat? Ano, velmi stručně k tomu, co řekl pan kolega. Myslím, že důležité je eh, říci, že eh, je zde znatelný pokrok v průběhu těchto jednání. Možná se týká něk, něk, několika eh, oblastí. Za prvé jsme museli nejdříve dlouho eh, sedět a mluvit, abychom si důvěřovali. No a eh, pak jsme tady měli také samozřejmě reakce veřejnosti v mnohých členských zemích. Například v září eh, v Lucemburku tedy eh, se eh, měl také odehrát sůzka tedy se zástupci Bílého domu a ta byla odmítnuta na poslední chvíli, zrušena a to se stává opravdu málo kdy. Takže my tady skutečně budeme muset jít směrem transparentnosti. Nevím, jestli to bude stačit. Další otázka, jestli je zde nová strategie v komunikaci NSA. No, možná ne, ale my jsme je trošku dusili a oni pustili pár informací navíc. Čili k informacím se dneska už dostáváme trošku snáze Eh, trošku obtížné je to v oblasti právních rámců a eh, také pokud se týče jejich operativní práce, tak tam je to trošku horší, nicméně podařilo se nám dokonce dosáhnout určitého pokroku v našich otázkách na číselné údaje. Myslím si, že eh, můžeme říci, že věnují větší pozornost eh, našim obave, obavám. Eh, otázka, jestli to tedy eh, povede k nějaké, nebo vede to k nějakému zlepšení, no zatím bych řekl, že ne. Pak hovoří se o té možnosti obrany, odvolání proti tomu. Jak bylo řečeno, Eh, je, my často tedy dostáváme tedy mm, odpovědi podle mustru, ano, to prostě nemůžeme, protože kdybychom ano, pak by třeba Severní Korea a tak dále. No ale my se nezdáváme, nicméně my už jsme třeba jako v oblasti PNR eh, lecos eh, udělali a dosáhli, čili třeba jsme tam hovořili o mm, variantě ombudsmana a tak dále. Čili jsou to tedy myšlenky, které zpočátku odmítali a dneska tady o nich uvažují. Myslím si, že ten vývoj je poněkud pozitivnější a také ve věcech, kde se nezhodneme, jak říká Paul, myslím, že je jasné, že mm, eh, se musíme nějak zbližit. My jsme měli dlouhou debatu o tom, co to je sběr dat. A mm, také jsme tady vysvětlili ten rozdíl přístupu našeho a jejich e, právního systému a to je také důležité. Děkuji panu Němcovi, panu Príbenu. Tak e, byl to opravdu zasedací maraton. Jsme tady už od devíti. Já tady e, děkuji všem těm, kteří to vydrželi. Děkuji zejména těm, kteří tady jsou už od 9. hodiny. Bylo to opravdu velmi dlouhé. Děkuji našemu sekretariátu. Ano, mělo to být od 9 až do půl sedmé, no tak končíme už v 6. Ale stejně vám děkuji, že jste vydrželi.